Good afternoon, everybody. Good afternoon, colleagues. As our uh, chairman... Dobrý den, dámy a pánové. Náš pan předseda dnes bohužel nemůže být přítomen, takže předsedat budu dnes odpoledne já. Máme tu dnes významné hosty mezi námi, kteří se s námi podělí o své názory a odpoví nám také na naše dotazy. Nejprve je však třeba přijmout návrh pořadu dne. Vážení kolegové, bod 6, který se týká potřebného zlepšení právního rámce pro přístup dokumentům po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, eh, byl zrušen kvůli odůvodněné nepřítomnosti zpravodaje. Politické skupiny se rozhodnou, zda chtějí sami předložit toto, ten návrh usnesení k hlasování na nejbližší plenárce, anebo než na další plenárce. E, v tom druhém případě bych se výbor Libe k tomu ještě mohl vrátit. Pokud je o bod 5, e, právní služba Lipe nás ještě bude informovat před hlasováním. Pokud nejsou žádné námitky k tomuto návrhu pořadu dne, tak jej považuji za schválený. Ano, výborně. A mám pro vás ještě sdělení, který se týká ustavení zpravodajů. Koordinátoři doporučují ustanovit zpravodaje pro zprávu o základních právech za tento rok, tedy základní práva v Unii v roce 2009. Eh, já jsem byla zvolena za zpravodajku, respektive vybrána zpravodaji. Takže pokud proti tomu nemáte námitek, považuji také tento návrh za schválený. Ano, dobře. A nyní zahájíme vlastní schůzi. Nejprve eh, uzavření a přehled výsledku švédského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitra. Máme zde příslušnou eh, ministrini paní Beatrice Ask, která je švédskou ministriní pro spravedlnost, a požádám jej o stručné úvodní vystoupení, ve kterém schrne pozitivní výsledky švédského předsednictví. Samozřejmě máme k dispozici také 2,80 e, stránkový stokholmský program. A rovněž bych kolegům rada připomněla, že paní Ask má na starost i vnitro a základní práva a spravedlnost. Takže se prosím ve svých dotazech zaměřte právě na tato témata. Pokud budete mít nějaké otázky ohledně migrace a azylových otázek, tak vyčkejte, protože ve čtyři hodiny mezi nás přijde eh, pan ministr Tobias Bilström, který má ve svém portfoliu právě tato témata. Takže paní Ask, velice vám děkuji za to, že jste mezi nás přišla, děkuji vám za svání spolupráci a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně vážení členové výboru Libe. Eh, jsou to už tři měsíce, eh, co jsem vystoupila před vaším výborem, kde jsem prezentovala priority a cíle švédského předsednictví v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Od té doby eh, jsme vyvíjeli intenzivní úsilí a také se vedla důkladná diskuse po celý podzim. A myslím, že nyní už přišla chvíle podat vám zprávu o tom, co jsme dosáhli v oblasti spravedlnosti a vnitra v průběhu švédského předsednictví. Ráda bych řekla, že ve Švédsku tato témata mají vysokou politickou prioritu. Snažili jsme se o lepší vyváženost mezi na jedné straně opatřeními, která zajišťují bezpečnost a na druhé straně ochranou ehm, soukromí občanů. Občan stojí v popředí našich snah Eh, otázky, jako jsou například procedurální práva nebo práva eh, obětí či postižených eh, kriminalitou, byly také naší prioritní oblastí. To tež platilo i pro stokholmský program, který je založen na zelení komise, také na názorech jednotlivých národních parlamentů, Evropského parlamentu, zástupců občanské společnosti, evropských orgánů a úřadů a také jsme samozřejmě vycházeli z intenzivních kontaktů mezi předsednictvím a členskými zeměmi. Já a můj eh, kolega Tobias Belström se účastnil diskuse eh, respektive rozpravy o usnesení Evropského parlamentu eh, ve, ve Štrasburku 24. listopadu o stokholmském programu. Obsah usnesení byl zapracován do stokholmského programu. Byla to opravdu důležitá rozprava tehdy ve Štrasburku. 24, pardon, 30. listopadu až 1. prosince na eh, ministerské radě jsme také projednali stoklamský program a shodli jsme se na jeho principech a věcném obsahu. Eh, nyní tedy už bývá ještě tento návrh programu projednat na radě pro všeobecné záležitosti a doufáme, že tento program bude přijat summitem 10. až 11. prosince. Eh, Vizí stokholmského programu je bezpečnější a otevřená Evropa, eh, kde jsou chráněna práva jednotlivce. Hledisko občana by mělo být východiskem naší práce. Spolupráce by se měla také zakládat na lepší vyváženosti, opatření zaměřených eh, na bezpečnost a opatření zaměřených na ochranu práv jednotlivce. Zvláštní důraz ve stokholmském programu klade na myšlenku, že by EU měla přistoupit k umluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a co v co nejkratším možném termínu. Domnívám se, že je naprosto zásadní, abychom tyto úkoly splnili opravdu co nejdříve a já počítám se silnou podporou Evropského parlamentu v této věci. Pokud je o boj proti přeshraniční trestné činnosti, tady jde o obrovskou výzvu. Není možné, aby administrativní správní hranice bránily orgánům činným v trestném řízení ve výkonu jejich práce. Potřebujeme společná řešení pro společné problémy. Stokholmský program zdůrazňuje to přirozenou tou policejní spolupráce, efektivní výměnu informací a zkušeností při řešení této problematiky. Zároveň je nesmírně důležité, aby výměna informací odpovídala základním požadavkům na ochranu soukromí a ochranu údajů a aby tady se schromažďovaly pouze potřebné informace a aby nebyly eh, ukládány Eh, archivovány déle než je nutné, protože potřebujeme sice na jedné straně bezpečnou Evropu, kde efektivně bojujeme s přeshraniční trestnou činností, ale zároveň potřebujeme ochranu eh, soukromí. Princip vzájemného uznávání by měl i nadále být základním principem eh, soudní spolupráce, tak to je v programu uvedeno. Rozhodnutí přijatá soudy v jiných členských zemích musí být uznávána jinde na základě vzájemné důvěry. Jednou z cest, jak zvyšovat tuto vzájemnou důvěru, je eh, zvyšovat povědomí o eh, soudních systémech jednotlivých členských zemích. Stokholmský program také obsahuje eh, návrhy týkající se nových zlepšených opatření v oblasti školství a výměných programů pro prokurátory a soudce a posilování stávajících sítí. Dalším opatřením v oblasti budování důvěry jsou společná minimální práva pro Eh, obžalované eh, v trestních řízeních. Jde o eh, jednoduché opatření, jako je například zajištění tlumočení či překladu, ale také postupné kroky směrem ke zlepšování procedurálních práv. Pokud je o oběti trestných činů, o postižené, Jimi se také chceme zabývat a ve stokholmském programu je jasně přítomno toto hledisko, což je svým způsobem novinka. Švédské předsednictví učinilo maximum pro to, aby stokholmský program odpovídal potřebám a přáním občanů. Eh, naším cílem bylo prezentovat ambiciozní konkrétní program s jasně nastavenými prioritami. Doufám, že se nám to podařilo dosáhnout. Eh, těšíme se nyní na přijetí stokholmského programu zasedáním Evropské rady 10. a 14. prosince. Po sametu potom bude na Evropské komisi a nadcházejícím španělském předsednictví, aby eh, vypracovali konkrétní akční plán, kterým se bude tento program provádět. To je důležitý úkol a já se opět v této souvislosti těším na konstruktivní spolupráci ze strany Evropského parlamentu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, kromě stokholmského programu švédské předsednictví eh, pracoval ještě na řadě dalších jiných otázek a nástrojů. Mimo jiné jsme se eh, rozhodli eh, obnovit jednání o procedurálních právech postižených v trestním řízení. O tom jsem se zmiňovalo, zmiňovala. Je velice důležité, že jsme oživili tento proces. Ehm, Švédsko Například vystoupilo s iniciativou týkající se práva na překlad a tlumočení. Ehm, Evropský parlament bude eh, v postupu spolurozhodování důležitým partnerem a já se na tuto spolupráci těším. Pokud je o boj proti obchodování eh, s lidmi, švédské předsednictví se zaměřilo na eh, na rámec vnějších vztahů EU, jakožto platformu boje proti obchodování s lidmi. E, také e, Rada 1. prosince přijala e, akční dokument, který zakotví pokyny orientace pro další činnost této oblasti. Na tomto zasedání Rady bylo dosaženo širokého koncenzu ohledně běžících jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti obchodování s lidmi. Tento návrh obsahuje ustanovení ohledně kriminalizace, široké kriminalizace obchodování s lidmi, o přísnějších trestech a lepší ochraně e, poškozených. Se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy ovšem očekáváme, že tato dohoda e, poskytne základ pro budoucí směrnici pro oblast obchodování s lidmi, která bude e, sestavena ve součinnosti s Evropským parlamentem v rámci postupu spolurozhodování. I na tuto věc se těším do budoucna. Boj proti obchodování s lidmi nepočká. Potřebujeme efektivnější nástroje. E, také jsme zaznamenali, že jednotlivé členské země se velmi angažují e, v této oblasti. Další prioritní otázkou pro švédské předsednictví byl boj proti dětské pornografii a jiném, jiným formám sexuálního zneužívání dětí. Tady potřebujeme moderní přezraniční přístup pro řešení tohoto problému. Pokročili jsme v jednáních o kvalitnějším právním rámci a doufáme, že bude možné přijmout příslušnou směrnici během nadcházícího španělského předsednictví. Rovněž jsme iniciovali eh, dobrovolnou evropskou finanční spolupráci eh, v boji proti dětské pornografii na internetu. Jde o spolupráci mezi eh, bankami, společnostmi spravujícími kreditní karty a poskytovateli internetových služeb, tak abychom zabránili platbám online za nákup dětské pornografie. Ministři se dohodli na společném eh, postoji na eh, ministerském zasedání v říjnu. Také je třeba v širší rovině bojovat proti trestné činnosti v EU. Eh, díky lepším komunikačním technologiím, otevřeným hranicím a moderním technologiím se stává stále snažším pro kriminálníky působit přes hranice. Je naší společnou zodpovědností usnadnit činnost orgánů trených v trestním řízení, a přeshraniční policejní spolupráce a efektivní systémy pro výměnu informací jsou naprosto zásadní pro dosahování těchto cílů. Je třeba přijmout v této oblasti holistický přístup, ucelený přístup. Potřebujeme nákladově efektivní bezpečné řízení, které vede bezpečné efektivní měně informací. Samozřejmě je třeba vždy zohledňovat požadavky na eh, ochranu soukromých údajů průběhu podzimu švédské předsednictví také vyjednalo eh, předběžnou dohodu o, s USA o přístupu k informacím z, ze systému SWIFT. To přijala Rada ministrů 30. listopadu. Snažíme se také hledat cesty, jak bránit financování terorismu, to je eh, další naší mezinárodní zodpovědností. V duchu solidarity chceme nadále rozvíjet boj proti financování terorismu. A jménem Evropské unie eh, předsednictví vyjednalo dohodu o přístupu k informacím ze systému SWIFT. Tuto novou dohodu chceme dát k dispozici Evropskému parlamentu k jeho schválení co nejdříve. Příští rok se potom má přijmout rozhodnutí o nějaké stálejší dohodě, ne už pouze předběžné, to bude přijímáno ve spolurozhodování s Evropským parlamentem. Švédské předsednictví se také zaměřilo na kvalitativní aspekty výměny informací. Na ministerské schůzce eh, v říjnu jsme se shodli na rámcovém rozhodnutí o akreditaci eh, forenzi, forenzních laboratoří. To je důležitý krok eh, k zaručení toho, aby důkazy používané v trestních řízeních v celé EU měli zachován vysoký standard kvality. To také posílí zájemnou důvěru. Na ministerské schůzi v listopadu eh, byly také přijaty závěry rady, eh, kterými se závadí Evropský systém pro forenzní profilaci drog. Tento systém usnadní eh, činnost orgánů činných v trestném řízení při vysledovávání a také srovnávání zabavených drog z různých oblastí Unie. V relativně krátkém časovém období EU učinila velký pokrok, pokud je o společnou legislaci pro boj proti trestné činnosti. Ovšem samozřejmě nutným předpokladem je, aby eh, členské státy navzír, navzájem důvěřovaly svým právním systémům. Je důležité, aby eh, policisté, prokurátoři a soudci eh, začali spolu komunikovat přes hranice. Proto jsme také ve stokholmském programu nastavili velice ambiciozní cíle, pokud je o profesní přípravu a výměny těchto osob. Pokud je o Europol, ten je centrem Evropské policejní spolupráce. E, v říjnu e, jsme uspořádali neformální ministerskou schůzku v Hágu, jsme diskutovali potenciál e, tohoto úřadu do detailu. Se vstupem v platnost nového Europolu, tedy vstupem v platnost příslušného rozhodnutí začátkem příštího roku, jsem přesvědčena, že význam tohoto úřadu bude dále zrůstat protože potřebujeme nějaký takovýto centrální orgán pro policejní spolupráci. Další eh, oblasti rostoucího významu eh, jsou vnější vztahy v oblasti spravedlnosti a, justic eh, a vnitra. Během podzima proběhla ministerská schůzka s našimi strategickými partnery, s USA, s Ruskem a se zeměmi západního Balkánu. Na ministerské schůzce s USA koncem října jsme přijali Washingtonské prohlášení, které zakotvuje rámec pro transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra pro příštích pět let. EU a USA se na této schůzce dohodly na prohloubení spolupráce v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti, včetně obchodování s lidmi, um, pašování lidí, sexuálního zneužívání dětí a obchodování s drogami a také na posílení právní spolupráce a ochrany práv jednotlivce. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tohoto všeho jsme tady dosáhli za podzim. Byla to velice zajímavá práce. A já jsem ráda za zapojení Rady Komise Evropského parlamentu. Eh, jsem přesvědčená o tom, že pokrok, kterého jsme dosáhli během švédského předsednictví, přispěje Eh, k utváření otevřenější a bezpečnější Evropy pro naše občany. Doufám tedy, že i naši občané si uvědomí, kolik práce jsme odvedli za naše předsednictví. Děkuji. Děkuji. My máme za to, že vaše předsednictví bylo velmi důležité a také jste byli skutečně velmi zaměstnaní v tom, co jste museli odvést v rámci vaší práce. Je tady celá řada kolegů, kteří by se chtěli eh, vyjádřit. První je pan Buzutil, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní ministrině, za vaší prezentaci. Rád bych vyjádřil hlavně díky za práci, kterou jste odvezli za poslední měsíce, která v naší oblasti byla, eh, nebo se jí dotkly dvě velké záležitosti, jednak stokholmský program a jednak vstup eh, v platnost Lisabonské smlouvy. Začnu tím druhým. Jako parlament nahlížíme velmi optimisticky a velmi pozitivně eh, na tuto záležitost, na vstup Lisabonské smlouvy v platnost, která nám zajišťuje větší slovo ve v oblastech, které mění denní život občanů. Tak jak jste správně řekla, otázka spravedlnosti je věcí, která se dotýká všech občanů a my tudíž budeme pracovat s veškerou silou, abychom zajistili, že parlament bude mít svoj, své slovo a že bude vytvářet, spolu vytvářet Evropu v této oblasti. K té první věci, to byl stokholmský program. Tady chci říci, že je potřeba poděkovat švédskému předsednictví předsednictví za to, že dovedlo tento program do konce, tedy doufáme, že dovede, protože by měl být přijat v následujících dnech, ale ať už to dopadne jakkoliv, rozhodně jste eh, vydláždili cestu kterou budeme směřovat v následujících několika letech. Vy jste měli velké štěstí, protože jste se vlastně dostali do čela v, obla- v době, kdy jsme rozhodovali o tom, kam půjdeme dál a tím jste, se vám dostalo určitého privilegia, kterého jste se eh, zhostili velmi dobře, ale naším eh, obavou či naší starostí není jenom to, co rozhodneme ve stokholmském programu a zatím stále čekáme na eh, poslední verzi toho stokholmského štokholmského programu. Dostal jsem ji teprve dnes ráno a doufám, že tam nebude mnoho změn od těch předchozích verzí, které, s kterými jsme byli obeznámeni. Ale Vedle toho, nebo nad to, co říkáme ve stokholmském programu, to samo o sobě je velmi důležité. Druha, důležité. Druhá věc je, jak budeme tento program implementovat. A to je ještě podstatnější, což je zejména leží na srdci naší uh, politické frakci EPP v parlamentu. Takže my budeme sledovat implementaci stokholmského programu velmi bedlivě konkrétní věci, které eh, program řeší. Oběti trestné činnosti a eh, práva obětí. K tomu, tomu přikládáme velkou důležitost a budeme v této věci vyvíjet celou řadu iniciativ. Zajímá nás také otázka práv dětí, což je také něco, co jste ve své prezentaci zmínila. Eh, doufáme, že i v této oblasti budeme schopni vytvořit nebo zajistit evropský přístup. A znovu tedy ještě jednou děkuji, vedli jste si velmi dobře, ale eh, leží před námi v následujících letech ještě hodně práce. Děkuji. Já bych vám dala slovo. Paní ministrině, chcete již reagovat, anebo chcete několik uh, mluvčích? Je to na vás, je to na vás, jak budete chtít. Uh, dobrá, uh, vezmeme tedy několik otázek, protože tady možná budou otázky, které půjdou stejným směrem, budou se dotýkat stejných věcí. Uh, takže poprosím dalšího řečníka, paní Bosko. Děkuji. Já nemám otázku, která by se týkala téhož tématu, ale mám krátkou a stručnou otázku. My se zde v parlamentu zabýváme otázkami omezení osob, které mají co dočinění s Usámou Ládinem, Talibánem a další podobná témata. A v minulých týdnech jsme v diskuzích slýchali, že rada už našla řešení, na kterém se všichni shodují a že to je v usnesení rady z 30. listopadu a z začátku prosince, ale nakonec se tomu tak nestalo. Já bych chtěla vědět, proč se toto téma tady nakonec ne- nedalo na program jednání, když se tvrdilo, že panuje všeobecná schoda. Děkuji. I will ask... Uh, já poprosím paní Haniš Plašo, aby přednesla otázku a potom já si... Paní Boskurt, můžete ještě jednou zopakovat otázku? Mm, není zcela jasné, zda bylo naprosto pochopeno. Děkuji. Metalo alle plezier, voorzitter. Ano, velice ráda. Eh, existovala složka dosie, týká se omezení osob, e, entit, myslím, že které mají co dočinění s al qaidou Talibánem a Usámou bin Ládinem. Nám bylo dáno na vědomí ze strany rady a ze strany švédského předsednictví, že to je věc, která bude 30. listopadu schválená na radě. Ovšem tak se nestalo. A proto se chci zeptat, Eh, na základě jakých úvah toto téma nakonec nebylo zařazeno na zasedání 30. listopadu, takže to nyní vsta- spadá pod Lisabon. Z čehož my máme samozřejmě radost, ale chci vědět, proč to v tom listopadu uvedeno nebylo. Děkuji. Hennis ah, Paní Hennis Plašat a potom dá, vám dám slovo paní předsedkyně. Děkuji. Já jsem velice zvědavá na to řešení té otázky, které zde zazněla. Já nebudu opakovat eh, příjemná slova, které zde řekl eh, kolega Musutil. Každopádně bylo pro nás eh, velice příjemné, že Švédsko mělo předsednictví. Mám otázku týkající se SWIFTu. Existuje rozdíl mezi uzavřením a podepsáním smlouvy nebo dohody. Mezi tím vždy bývá určitá časová lhůta. Chci se zeptat, proč bylo zvoleno takové načasování, jaké bylo zvoleno. Eh, prosím, eh, neříkejte nám, že, nám to, že nás to o tom švédské perma, eh, předsednictví permanentně informovalo, protože pro nás to bylo také velké překvapení, že máme poskytnout souhlas i při tom dočasném opatření a proto se chci zeptat, proč byl zvolen tento harmonogram a po, proč nakonec máme ten, eh, ten postup souhlasu. Potom ta reciprocita ve SWIFTu, ta se neustále, to je téma, které se neustále opakuje. Reciprocita mezi námi a USA zůstane eh, otevřená, dokud EU nebude mít svoje TSCP. Ptala jsem se na to eh, minulý týden v USA a slyšela jsem, že prostě ty eh, výhody eh, váží ty nevýhody. Tak na to se chci zeptat. Děkuji. Thank you. Well, Mrs. <coughs> Děkuji a prosím paní ministrině Ask, aby zareagovala na ty tři Eh, otázky či tři projevy, které zazněly. Děkuji za ty otázky. Já je vezmu v takovém pořadí, v jakém byly položeny. Souhlasím tím, že implementace stokholmského programu je to klíčové a pan Bosutil to má naprostou pravdu. Švédské předsednictví bude pracovalo na základě stokholmského programu a připravovalo akční plán. Připravuje akční plán, parlament se na tom bude podílet a to je velmi důležité, aby parlament měl vliv na to, jaký bude tento eh, výstup. Měli byste se detailně nad tím zamyslet, nad těmi otázkami a přijít velmi konkrétními rozhodnutími rozhodnutími, co by mělo být, jak ambiciozní by měl být stokholmský program. V pátek proběhla velká konference, která se týkala uh, práv eh, obětí trestné činnosti, a to zejména dětí, dětských obětí. Bylo to ve Stockholmu, tato konference. Eh, celá řada účastníků se domnívala, že je nezbytně důležité, aby vzájemně právní systémy byly obeznámeny eh, s touto problematikou a aby byly k ní citlivější, to znamená problematika dětských obětí trestných činů. Paní Boskurt hovořila o omezeních, která souvisejí s bojem proti terorismu, to je otázka na ministry zahraničních věcí. To se netýká Rady JHA. E, my jsme e, ji neměli na pořadu jednání a víme o tom, ale rozhodně to není, nebo zdá se, že to není něco, o čem my bychom měli, být, měli my hovořit, i když terorismus je naším tématem, ale mělo by to jít eh, ministrem zahraničních věcí. A k té třetí otázka, otázka SWIFTu proč byl vybrán tento harmonogram? Důvodem je to, že že společnosti se rychle stěhují a my se bojíme, že dojde k určitému uniku informací nebo že zde vzniknou prázdná místa, pokud nebudeme mít ten systém nastaven a platný. Analytici nám eh, prokazují, že se nám podařilo zabránit závažným eh, problémům eh, právě díky informacím, které jsme získali z amerického systému při těchto transakcích je třeba zajistit fungování toho systému, to je v našem zájmu, ale zároveň musíme mít na paměti velkou komplikovanost této problematiky. Vyjednávali jsme tuto tuto věc a došli jsme k určitým závěrům. Chceme mít uh, uh, řešení, které bude trvalé, ale tady je spolurozhodování. Tam chceme, abychom rozhodovali spolu s Evropským parlamentem a chceme, aby to bylo transparentní, ale to načasování uh, Eh, bylo proto, že jsme nechtěli, aby došlo k určitému bílému místu, určité možnosti úniku. Nechtěli jsme, aby eh, vznikla možnost financování teroristických aktivit. Nechtěli jsme, aby zde byly, eh, aby zde byly určité díry, které by umožnily tuto věc. Chtěli jsme zároveň chránit osobní údaje a proto teprve nyní budeme pracovat na trvalejším řešení. Děkuji paní Ask a nyní druhé kolo otázek a potom bude ještě třetí kolo. Takže druhé kolo. Prvním tázajícím je, je pan Albrecht. <laughs> Ja, vielen Dank. Uh... Děkuji. Vážená paní ministrině, já chci také říci, že jsem měl velkou radost z toho, že v oblasti vnitra a justice stokholmského programu se od, odrazily některé naše poznámky. Zvláště se to týká otázky ochrany dat. Přesto se domnívám, že v budoucnu bude důležité, aby se o tomto tématu vedla široká diskuze. Co se týče realizace, to je zde rozhodující věc. A několik bodů stokholmského programu vidím tak, že je to s nimi složité otevřeně diskutovat o nových opatřeních. Například se to týká výměny informací. Celkově se domnívám, že právě v oblasti politiky justiční se dosáhlo mnohého. Ve stokholmském programu je také celá řada věcí, o nichž budeme diskutovat eh, ve souvislosti s otázkami azylu a migrace, kde nejsme tak spokojeni s výsledky, ale to už je jiné téma. Rád bych ještě zmínil dvě věci. První téma už zde zaznělo, byl to SWIFT. I já se domnívám, že je důležité, abychom otevřeně diskutovali také s Evropským parlamentem. Ukázalo se to u stokholmského programu i jinde, že všude tam, kde my jako parlament jsme informováni o plánech a kde máme možnost si o dané záležitosti udělat vlastní obrázek, se daří potom činit nakonec lepší rozhodnutí a myslím si, že tomu tak bude i v případě otázky SWIFT. Ovšem je to téma, kde je stále ještě mnoho utajovaných informací a je to, myslím, nepřiměřené, například akta. A rád bych se od vás dozvěděl, jak se toto téma nadále sleduje v Radě, tak aby Evropský parlament v souladu s Lisabonskou smlouvou mohl být plně informován a zapojen do příslušných jednání. Například u otázek SWIFT a jiných záležitostí bych si to v minulosti byl přál, nyní tuto právní možnost máme a proto bych byl velice rád, kdyby se rada nyní mohla zaměřit právě na tyto oblasti vnitra a justice, jak plně zapojit Evropský parlament v, u postupů spolorozhodování a jak podpořit také evaluaci stávajících opatření. Děkuji. A děkuji, nyní paní Enfeld. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já zopakuji to, co říkali již předřečníci, kteří děkovali švédskému předsednictvu eh, za předsednictví za eh, i častou přítomnost na půdě našeho výboru. I já bych chtěla zmínit otázku mezinárodních dohod. Začnu SWIFTem. Teprve konce minulého týdne jsem se dozvěděla, že důvod pro proto, že máme nyní tento postup sou, souhlasu, protože jsou tady čtyři země, které se obrátily na článek 24 5, které eh, žádají, mají výhradu, která žádá o parlamentní souhlas. To znamená, že není zde jiná možnost, než eh, žádat parlament o souhlas. A my, ten pra, my nyní máme toto právo, ale je zajímavé, že nás o tom nikdo minulý týden při diskusi, při rozpravě neinformoval. Za druhé jste říkali, že tady byla určitá urgentnost toho, aby to bylo přijato co nejrychleji, ta dohoda o SWIFTu. My jsme to věděli, připomínám to všem, že věděli jsme to již v roce 2007, že ta architektura SWIFTu se bude měnit. Mohli jsme začít dříve, ta informace tu byla. Vy jste říkala, že existují, že existují důkazy, které vás přesvědčují o tom, že bylo třeba zabránit vzniku nějakých prázdných míst nebo děr, které by umožnily nepředání těchto dat. Ale vzhledem k tomu, že bude eh, tento eh, souhlas souhlas od nás požadován, tak si myslím, že tuto informaci bychom měli dostat jasněji, protože jinak nebudeme mít žádný základ pro rozhodování. A obecná otázka k těmto mezinárodním dohodám. Jaký časový harmonogram předpokládáte, když budete chtít souhlas parlamentu? My jsme o tom hovořili minulý týden a zdálo se mi, že rada eh, chtěla postupovat docela velmi, eh, docela rychle eh, v situaci, kdy komise navrhne radě, ale komise chtěla s tím čekat až do konce ledna, než začne žádat tuto radu. Mě mě by zajímalo, co si o tom myslí rada, protože to by se týkalo dohody o SWIFTu, pak by se to týkalo dalších eh, dohod o PNR, o údajích o cestujících a dalších mezinárodních dohod. Uh, Eh, ten harmonogram, tam nejsou žádné jasné dané lhuty v té smlouvě, ale ten eh, postup v získání souhlasu je, eh, bude dávat smysl jenom tehdy, když ten harmonogram pro získání tohoto souhlasu bude rozumný. Byla zde zmíněna také akta a myslím si, že by bylo dušit, užitečné, aby eh, rada informovala náš výbor o této smlouvě, smlouvě akta, protože vždycky eh, najdeme celou řadu dokumentů, které se povalují kolem kopírky a jeden takový dokument potvrdil podezření, které jsme měli, že tato eh, smlouva obsahuje určitou doložku třikrát a dost, něco v tom smyslu, která již tady na stole ležela. To znamená, že tento postup je takový, že by mě, i náš výbor měl být informován nikoli jenom výbor pro průmysl. E, další věc, ta, toto, se, toto by se též týkalo úpravy o transatlantické ochraně údajů a znovu vyzývám zase radu, aby nás o tom co nejdříve informovala. Děkuji nyní paní Makovej. Děkuji. Také já jsem chtěla poděkovat švédskému předsednictví za odvedenou práci a za kvalitní spolupráci s parlamentem. Jsem vděčná za odkaz ve Stockholmském programu, který se týká korupce v soukromém sektoru a chci informovat, že tento týden ve středu 9. prosince od 10, od 10 do 12.30 je, existuje, eh, bude, eh, proběhne veřejná akce, kterou spolu eh, organizuje také Transparency International a spolu organizují také někteří členové a toto je, ta akce je věnována mezinárodní Mezinárodnímu dni korupce. K tomu stokholskému programu, který jsme dostali dnes ráno, mám dvě otázky ve 445 ekonomická eh, trestná činnost a korupce je odkaz, kde se praví, že, že rada, vy, rada vyzývá komisi, aby připravila indikátory k měření korupce a aby připravila soubornou protikorupční, uh, protikorupční politiku, a to ve spolupráci s GRECO, což je protikorupční orgán Rady Evropy. A já jsem se již na to paní ministrině dotazovala v květnu po vašem vystoupení ve Štrasburku. Ale ta, eh, ten odkaz na tu spolupráci s Grekem tady zůstává, nebo s Greko tady zůstává. Já si nemyslím, já jsem pro tuto spolupráci, ale nemyslím si, že by měla nahradit naši, náš vlastní mechanismus k monitorování korupce. Greco spolupracuje se všemi členskými zeměmi Rady Evropy, to znamená automaticky všemi členy EU a e, tudíž si myslím, že tím nic nového vlastně nepřineseme v té stávající situaci. Takže se domnívám, že bychom měli mít vlastní mechanismus na vyšší úrovni, na vyšší standardu, ne, na vyšším standardu, než je ten, který má Rada Evropy. To je první otázka. A druhá otázka. Ve stokholmském programu se odkazuje na určité mechanismy, ale není to ukončené, uzavřené. Komise se zde vyzývá, aby připravila indikátory, aby eh, vytvořila protikorupční politiku a není to nijak dokončené. Mělo by se zde dále hovořit o tom, jak to bude implementováno, jaká jsou procesní pravidla, eh, která budou implementaci jakýmsi způsobem sledovat. Jinak to budou pouze strategická politická prohlášení na papíře a to bych nechtěla. Doufám, že tomu tak není a chtěla jsem zde vyjádřit určitou obavu v tomto smyslu a chci eh, podpořit i to, co říkali ostatní, že je důležitá ta implementace a jak to bude vypadat v reálu. Děkuji a nyní dávám slovo paní ministrině, aby zareagovala. A potom proběhne poslední kolo. Eh, eh, Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Nejprve zareaguji na pana Albrechta. Ano, máte pravdu. Provádění pravidel ochraně osobních údajů je velice důležité, a je zároveň e, to věc složitá, protože samozřejmě stokholmský program je program obecný, který neposkytuje podrobnosti o každém jednotlivém tématu, ale je důležité, aby potom při realizaci tohoto programu se to obíralo tím správným zamýšleným směrem. Pokud je o SWIFT, Mohu vám říct, že pokud jde o předsednictví, my jsme na tom pracovali co nejotevřeněji. Byli jsme otevřeni opravdu maximální možnou měrou. Domníváme se, že otevřenost této věci je klíčová. Ale ono to bylo dost uspěchané a ne vždy tady bylo snadné postupovat tak, jak bychom si přáli. Bylo tam několik takových těch složitějších bodů, o kterých jistě víte. Nicméně navzdory tomu omezenému eh, časovému prostoru bude ta neformální dohoda předložena Evropskému parlamentu. To byl náš plán od samého začátku. Pokud je o tu otevřenost, to, alespoň pro mne, byla skutečně eh, klíčová věc v průběhu celého předsednictví, hrát neustále s vyloženými kartami, A je na Evropském parlamentu, aby se choval konstruktivně a pozitivně, když eh, dostává návrhy od komise, eh, které mohou představovat krok zpátky. Já bych někdy eh, čekala od vašeho parlamentu trošku větší angažovanost. Ale k této věci se můžeme vrátit někde jindy. Pokud je o akta, na tom švédské předsednictví velmi intenzivně pracovalo. Snažili jsme se odbourávat ty, ta zavřená dvířka kolem tohoto projektu, ale není to záležitost nějaké konspirační teorie nebo něčeho podobného to přece pak není seriózní diskuse. My jsme se opravdu zasazovali významně o otevřenost i v této záležitosti. A do toho vyjednávání vstupuje celá řada aktérů a někteří z nich jsou proti otevřenosti v těchto jednáních. Pokud nemáme žádná pravidla, která by zakotvovaly tuto otevřenost, musíme se pohybovat v tom rámci, který existuje. Takže jsou některé otázky, na které bych velice ráda odpověděla, ale nemohu. My jsme se skutečně snažili prosazovat otevřenost, a je třeba pokračovat i nadále touto cestou. Protože si myslím, že eh, otevřenost je eh, nejlepší cesta k dobrým řešením. A platí to i pro akta. Ale jak jsem řekla, jsou zde i jiné strany, jiní aktéři, kteří mají odlišnou tradici, pokud je otevřenost. A když jde o mezinárodní dohody, paní Intveld měla také na tuto otázku. Doufáme, že budeme moci předložit parlamentu co nejdříve, pokud možno ještě před novým rokem. Samozřejmě tady musí proběhnout souhlas Evropského parlamentu, to je naprosto klíčové. A problém tady spočívá v tom, že nemáme jasně nastavené postupy. Ty procedurální postupy. Takže my Tady trošku hledáme cestu, ale naším cílem tedy je, aby parlament měl přístup k těmto dokumentům ještě do konce roku. Paní Makovej bych ráda poděkovala za její e-mail, který mi zaslala. Myslím, že jste jediná europoslankyně, která eh, po tom jednání se mnou vstoupila v kontakt. Eh, nabízíte celou řadu zajímavých pohledů na věc a já se jim velice ráda budu věnovat. Je pravda, že v některých aspektech by bylo možné vykonat více a my apelujeme na komisi, aby eh, nastavila kritéria pro spolupráci. Chceme totiž předejít situace, kde by nám běželo příliš mnoho paralelních systémů zároveň. Potřebujeme srovnatelnost, protože jinak se naše snahy mohou zdvojovat v některých oblastech. Pokud je o korupci, to je jedna z nejdůležitějších oblastí, na kterých budeme pracovat v nadcházejících letech. Pokud tuto věc nebudeme bedlivě sledovat, pak důvěra občanů v naše úřady bude zeslabena. Takže je to opravdu ústřední téma. Děkuji, paní Ask. A nyní poslední kolo dotazu. Paní Sipa. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte... Děkuji, paní předsedkyně. Než eh, řeknu něco ke stokholmskému programu, bych řekla něco ke SWIFTu. Nemám velké naděje, protože v posledních týdnech a měsících, co jsem členkou tohoto parlamentu, jsem si všimla, že někteří poslanci opakovaně kladli konkrétní otázky a opakovaně se jim na ně nedostalo odpovědi. Přesto se domnívám, že je důležité tyto otázky položit znovu, protože to možná bude mít vliv i na diskusi příštích týdnů a měsíců. Dnes jsme od vás, paní ministrině, slyšeli, že máme dnes lepší ochranu dát, ale lepší než kdy, než v roce 2001, kdy k našim datům měli přístup USA, aniž by nás informovali, a nebo lepší než v létě tohoto roku, když začala první vyjednávání. Já jsem nadále přesvědčena o tom, že to, co čteme v programu, stále není dostatečné, co se týče ochrany dát, občanských práv, možnost žalovat případně i americké orgány z USA. Také se tvrdí, že nemáme nechat, eh, aby vznikla určitá mezera. Ale kde by měla vzniknout? My jsme se opakovaně ptali, kde jsou doklady pro to, že výměna, tato výměna dat bude zároveň zaručovat také ochranu evropských občanů. Zatím jsme žádný takovýto doklad neobdrželi. V posledních deseti dnech před eh, podepsáním smlouvy 30. listopadu zaznělo na veřejnosti několik tvrzení. Nebylo to nejspíše pouze v Německu, ale a i v jiných zemích, kde se tvrdilo, že SWIFT je výborný na záležitost, ale když se zeptáte vnitrostátních orgánů, tak zjistíte, že to pro ně vlastně tak důležité nebylo. Komise poukazuje, že se máme obrátit na vnitrostátní orgány a to mě utvrdilo v tom, že my zde žádnou bezpečnost nezískáme, pouze plítváme daty a prospívá to spíše pouze USA. Pokud tomu to tak je, tak to tak musíme také říci. Historie SWIFTu, který se urychleně řešil během půl roku. Vždyť eh, toto téma jsme mohli řešit mnohem déle, protože ho známe mnohem déle. Neruší mě tam pouze otázka svistu a souvislosti s ochranou dát a co za to dostaneme. Já říkám, že nedostaneme větší bezpečnost. Je to také otázka způsobu, jak zacházíme se, se sebou navzájem zde, v tomto parlamentu, mezi sebou v institucích. To také má dopady na to, jak bude vypadat stokholmský program. Já se nedomnívám, že je to dobrý základ, že je tu dobrý základ a za, a e, důvěra mezi institucemi. Spíše je tu mnoho výhrad. Co se týče realizace stokholmského programu v oblasti obchodování s lidmi, e, práv dětí a podobně, tam je mnoho nových věcí, věcí. Jsem ráda, že existují i nové návrhy komise a i nové předsednictví si může být jisto tím, že tyto dokumenty intenzivně přeskoumáme. Ve čtvrtek bude Den lidských práv a myslím si, že v posledních letech při všem tom boji proti terorismu jsme ztratili ze zřetele to, že otázka lidských práv eh, není ještě definitivně vyřešena ani zde u nás v Evropě. Mám ještě dva kolegy na seznamu, kteří chtějí položit otázku. Poprosím vás o stručnost, protože paní Ask musí ještě odejít, respektive musí ve 4 hodiny už být ve výboru pro právní záležitosti, takže poprosím vás o stručnost. Další kolega. Děkuji. Já nevím, zda jste připravena odpovědět na moje otázku. Já jsem se pokusil již minulý týden získat odpověď, ale nepodařilo se to, takže doufám, že dnes to půjde. Stokholmský program klade velký důraz na listinu základních práv. Samozřejmě Velká Británie a další dvě země mají opt-out z této listiny. Eh, přežijí tyto opt-outy plnou, eh, plné uplatňování Lisabonské smlouvy? Já doufám, že ano, protože domnívám se, že tato smlouva ohrožuje základní svobody ve Velké Británii, ve Spojeném království. Moje druhá otázka se týká toho, že jste hovořila o společné legislativě v boji proti trestné činnosti. Jak víte, Anglie, Wales a dvě další jurisdikce Velké Británie mají systémy, které jsou velice odlišné od kontinentálních systémů. Počítáte s tím, že eh, Spojené království tedy přijde o tyto své specifické právní systémy? Já mám také otázku týkající se SWIFTu. Ti, kdo souhlasí s dohodou eh, mezi EU, mají dva silné argumenty. Jeden je ten, že ta dohoda je časově omezená na 9 měsíců. Druhý silný argument je ten, že tato dohoda je zásadní pro boj proti terorismu. Vychází také z příslušné zprávy. Ovšem, musíme se nyní bez emocí podívat na tyto dva hlavní argumenty pro SWIFT. Myslím si, že ten první silný argument není vůbec silný, vlastně je docela slabý. Minulý týden jsme se dozvěděli, že o něch devět měsíců přechodné lhůty znamenají pět let ukládat bankovní data, které lze e, využívat pro účely vyšetřování, takže to není omezená dohoda na 9 měsíců, ale na 5 let a data, která e, budou získávána během těchto devíti měsíců, budou uložena na pět let. To jsme měli být opatrnější. Když jsme se toto dozvěděli, byli jsme poněkud překvapení, diskutovali jsme o tom. A když by tato jednání probíhala v duchu Lisabonské smlouvy, kdyby býval parlament zapojen výrazněji, tak bychom eh, bývali mohli také postupovat proti těmto nedostatkům dohody. Pokud se tedy tvrdí, že dohoda je časově omezená, není to pravda, protože se ukládají data v větším časovém horizontu než 9 měsíců. A když se bude vyjednávat eh, E, další dohoda, tak to bude na základě praxe, která se etablovala během o něch devíti měsíců. A ten druhý argument. Zpráva Bruje se opakovaně cituje, protože sběr těchto dat je nezbytně nutný pro boj proti terorismu. My jsme o této zprávě diskutovali, ovšem nebylo to snadné, protože vlastně je to zpráva důvěrného charakteru, neměli jsme k ní přístup a ti, kdo přístup k té zprávě měli, říkali ano, to je velice užitečná zpráva, ale nemůžeme se na to empiricky spolehnout. Zde se tvrdí, že sběr těchto dát je zásadní dostáváme prý záruky, ale ty záruky jsou čistě retorické. My potřebujeme skutečné empirické argumenty a tyto dva silné argumenty, které zastánci SWIFTu neustále opakují, jsou podle mého e, názoru významně nedostačující po parlamentu se žádá důvěra, ale my jsme eh, neměli důvěru ani k vyjednání dohody o SWIFTu a nyní musíme chtít po občanech, aby důvěřovali této dohodě, kterou zástupci lidů nevyjednali. Doufám, že máte čas ještě zareagovat. Ano, samozřejmě odpovím na tyto otázky, ale eh, jsou i jiní poslanci, v tom druhém výboru, kteří se také zaslouží odpovědi na své dotazy. Takže nebudu znovu procházet to, o čem jsme se už bavili dříve. jednou ze základních otázek je, zda se chceme pokusit zabránit financování teroristické činnosti. E, pro mě tato věc je naprosto zřejmá. Máme zaveden systém pro sledování převodu prostředků mezi různými účty. Pokud jste majiteli nějaké bankovní karty, tak víte, jak to funguje. Kdyby někdo chtěl v Damašku kupovat na vaši kartu diamanty, tak vás vaše banka osloví. A to, pro, a to je možné díky tomu, že máme počítačové programy, které dokáží signalizovat nezvyklou aktivitu, nezvyklou činnost. A SWIFT je v zásadě počítačový program, eh, který také dokáže produkovat takováto varování. Snažíme se tedy získat informace o eh, operacích, u kterých je podezření na financování terorismu. Máme dohodu a ošetřili jsme naprosto precizně to, aby se ty informace mohly poskytovat jedině za tímto účelem. Byli jsme velice opatrní, při sestavování těch pravidel. Můžete tady hovořit o devíti měsících, pěti letech, ale ta dohoda je platná devět měsíců. Doba, po kterou budou data ukládána, to je jiná věc. Ale myslím, že kdybyste si prošli dohodu o SWIFTu, tak uvidíte, že to je dohoda dočasná, která zakládá možnost neponechat cestu bez překážek těm, kdo chtějí financovat terorismus proti našim občanům. Kdybychom neměli dispozici informace z toho programu, který používají američané, kdybychom neměli právně podloženou možnost tyto informace získávat v Evropě, tak bychom čelili vážným problémům. Samozřejmě ochrana údajů, integrita údajů, ochrana soukromí jednotlivce, to je velice důležité. A pokud jsem se já o něco snažila, tak právě o to, aby to bylo přesně zacílené ta dohoda pouze a výhradně na teroristickou činnost. Já si myslím, že to je mezinárodní zodpovědnost, kterou neseme my všichni. Tato časová dohoda půjde, pardon, časově omezená dohoda půjde do parlamentu. My respektujeme eh, pozici parlamentu a právě proto také ta dohoda časově omezená Navíc eh, jsme na to měli k dispozici velmi krátký čas a myslím, že se nám přesto té dohody podařilo dosáhnout. Pokud jde o základní práva, Velká Británie je jednou ze zemí, která se rozhodla pro opt-out z listiny. Já nemohu říct, že zda v budoucnosti budeme provádět harmonizaci právních systémů nebo něco podobného. To opravdu nevím. Určitě je to oblast, kde velkou odpovědnost nesou členské země. EU eh, e tuto zodpovědnost nepřevezme. To jsou věci, které se musíte řešit sami doma. Já si myslím, že je velice důležité zajistit, aby na evropské úrovni byla více ošetřena lidská práva. Mnoho zemí se připojilo k té umluvě a já nechápu, jaká byrokracie by nám mohla bránit. Já si přeji, aby základní práva byla zakotvena a aby byla dodržována. A to se týká i veškerých forem evropské spolupráce. Myslím, že jsem zareagovala na všechny dotazy, které byly položeny. Pravděpodobně ne všichni budou spokojeni, ale to ani není možné. Nezlobte se, už vám nemohu dát slovo, protože i další kolegové eh, o slovo žádali, o druhou otázku. Eh, Paní Ás, děkujeme vám mnohokrát, že jste mezi nás přišla, děkujeme za váš čas, eh, za vaši otevřenost a přejeme vám hodně štěstí. Už vás musíme pustit, já vím, takže ještě jednou děkuji. Děkuji vám všem a přeji vám veselé Vánoce po tak pracovně nabitém a s vlivem roční doby temném eh, listopadu a prosinci a budu se těšit i na další setkávání na jaře. Okay. Now do officially. do Dear colleagues, now we... Kolegové, budeme pokračovat a v určité revizi tého, těch eh, úspěchů švédského předsednictví a k disku, v diskusi o tom, čeho bylo dosaženo a to a eh, další oblasti bude, je zde mezi námi pan Tobias Pilstrom, který je ministrem švédské eh, vlády eh, s tímto portfoliem a děkujeme mu za to, že, že přišel dnes mezi nás. Těšíme se na jeho projev, kterém nám, v kterém nás seznámí s výsledky práce švédského předsednictví v oblasti migrace a asilové politiky. Paní předsedkyně, eh, dámy a pánové poslanci, jsem velmi rád mezi vámi. Eh, dnes opět, po té, co jsme se sešli ve Štrasburku před několika týdny a jsem rád, že se scházíme i v Bruselu. Nastala doba, abychom provedli určitou inventuru naší práce. Eh, proběhlo toho během podzimu hodně. Eh, Lisabonská smlouva zajistila institucionální rámec a nyní se budeme moci skutečně zaměřit na ty klíčové problémy. I když eh, Tady pan López Aguilar dnes není. Chtěl jsem se vyslovit zejména k němu, protože si myslím, že můžeme být spokojeni s tím, jak vedl náš tento výbor a jakého pokroku bylo dosaženo při přípravě stokholmského programu. Lisabonská smlouva znamená velké změny v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a zejména s ohledem na posílenou úlohu Evropského parlamentu v legislativním procesu. To přinese základní změny ve, v systému spolupráce institucí, ale e, již během švédského předsednictví máme s tím celkem dobré zkušenosti. Chci se zmínit o nejdůležitějších úspěch, úspěších, které, kterých jsme dosáhli během našeho předsednictví v oblasti asilové a migrační. Nejprve se zmíním o něčem, co bylo prioritou švédského předsednictví a to byl bezvýzový styk se třemi zeměmi západního Balkánu, bývalou Jugoslávskou republikou, Makedoním, Černou horou a Srbskem. Bezvízový styk bude platný pro ty osoby, které budou mít biometrický pas a bude platit od 19. prosince 2009. To je takový vánoční eh, dárek pro eh, občany těchto zemí, kteří budou moci oslavit eh, Vánoce se svými rodinami v Evropské unii. V tomto kontextu nezapomínejme na dvě další země, které se ubírají stejným směrem a to bude předmětem společného prohlášení, který připravil Evropský parlament a Rada e, s cílem podpořit úsilí Albánie a Bosny a Hercegoviny e, provést nezbytné reformy k tomu, aby mohl být též nabídnut bezvízový styk občanům těchto zemí. Nyní několik slov ke stokholmskému programu, který bude řídit naší práci v následujících pěti letech. Chtěl bych nejdříve poděkovat Evropskému parlamentu za to, že byl velmi aktivní v této oblasti a také za konstruktivní diskusi, kterou jsme měli před několika týdny ve Štrasburku. Po radě JHA, která proběhla 30. listopadu a 1. prosince, bylo dosaženo koncenzu mezi členskými státy a Evropskou radou, takže program bude moci být přijat 10. a 11. prosince. Eh, směřování politického rozvoje v oblasti migrační asilové politiky bude nastaveno a základní premisou je že migrace, dobře řízená migrace je pozitivní pro všechny zúčastněné strany. To znamená, že vytvoříme flexibilní systém pro um, imigraci za úč- pracovní imigraci v rámci EU, s jejímž, která nám pomůže dosáhnout cílu Lisabonské strategie. Popsílíme také práva migrantů. Spolupráce se zeměmi původu a transitními zeměmi v rámci globálního přístupu k, k migraci je něco, něco, co je obsahem programu. Existující nástroje, například partnerství pro mobilitu, je třeba dále rozvíjet strategickým způsobem a je třeba lépe využít pozitivních dopadů migrace na rozvoj, který mohou tyto, tato migrace mít. Stockholmský program obsahuje také opatření pro boj s nelegální migrací do, nebo imigrací do EU a je potřeba rozvíjet politiku návratu, ve které v implementaci této politiky hraje důležitou úlohu Frontex. Program zdůrazňuje důležitost vytváření rovnováhy, tak aby bezpečnostní opatření nebyla prováděna na úkor legální imigrace. Legální imigrace by se neměla stát komplikovanou a e, také asilový proces by neměl být e, tím nějakým způsobem e, brán, by nemělo být bráněno. Je potřeba se zaměřit na zranitelné skupiny, jako jsou nedoprovázené děti je třeba posílit solidaritu mezi členskými státy a solidaritu mezi Evropskou unii jako celkem a třetími zeměmi. Vycházíme z toho, že široká a udržitelná řešení je třeba nacházet která budou vycházet z globálního přístupu k migraci. Je potřeba vytvořit mechanismus solidarity, který uh, pomůže těm členským státům, kam přichází hodně migrantů. Členské státy musí dostat podporu, aby mohly rozvíjet své kapacity. To jsou konkrétní opatření, která budou mít význačný dopad na členské státy jakmile eh, taková eh, opatření přijmou a implementují. Chci zdůraznit, že stokholmský program potvrzuje předchozí cíl, to znamená vytvoření společného evropského asilového systému do roku 2012. Tento, eh, tento cíl zůstává stále platný a jeho páteří musí být to, že žadatelé o azyl mají stejné přijetí i stejné hodnocení žádosti na základě stejných kritérií bez ohledu na to, kterém členském státě se nacházejí. Další součástí tohoto společného systému, který je třeba rozvíjet, je jeho vnější rozměr. A tady myslím, tady mám na mysli zejména otázku znovu usazování uprchlíků z třetích zemí nebo jejich přesídlení. Návaznost interní práce a těch externích vztahů v rámci EU, to je něco, co je nadále důležité a program věnuje tomuto celou kapitolu. Toto jsou některé hlavní prvky stokholmského programu, který Evropská rada přijme koncem tohoto týdne. Mým cílem bylo vytvořit takový program, který by podpořil jak Evropský parlament, tak i Rada a doufám, že se nám tohoto cíle podařilo dosáhnout. Komise předloží akční plán k implementaci stokholmského programu a to předpokládáme, že se stane začátkem příštího roku. <clears throat> Vážení poslanci, vážené poslankyně, jak jsem již zmínil, stokholmský program pod, eh, potvrdil, že společný evropský asilový systém bude platný od roku 2012. Je to důležitý cíl a švédské předsednictví se snažilo k tomuto cíli nás přiblížit. Já jsem rád, že došlo k, so, k shodě mezi institucemi k vytvoření Evropského asilového podpůrného úřadu. V, sou, eh, eh, v souladu se závěry Evropské rady bude moci tento úřad rychle vzniknout to, že jsme dosáhli rychlého rozhodnutí, je dobrým příkladem toho, že běžný legislativní proces lze zvládnout velmi účinným a efektivním způsobem a že může být dokladem dobré spolupráce mezi institucemi. Je to velmi kladný přístup, kladný kroku předu, tento podpůrný úřad, který zajistí praktickou spolupráci mezi členskými státy. Tato spolupráce je důležitým prvkem při no, v naší eh, dovednosti či schopnosti implementovat společný evropský azylový, azylový systém. Sídlo podpůrného úřadu bude ve Valetě. Švédské předsednictví pracovalo také na společném programu Evropské unie pro přesídlení a navrhlo eh, finanční mechanismy, které znamenají určité změny v Evropském fondu pro uprchlíky. Vyjednávání jsou konstruktivní a dosahují, dosah, eh, do, dosadujeme zde schody. A doufáme, že k, tento program bude moci být zahájen příští rok. Co se týče určitých návrhů na eh, pozměnění právních nástrojů, to znamená v celém tom asilovém balíčku, i tady u těch pozměňovacích návrhů jsme dosáhli určitého pokroku. Některé ty návrhy jsou velmi komplikované a vzájemně na sobě závisejí a potřebují další politickou diskusi. Ale myslím si, že budoucí práce bude snažší, protože komise již pře- předložila všechny návrhy, které se týkají e, dokončení druhé fáze společného asilového systému a bude nám z toho jasnější, jak ty jednotlivé návrhy na sebe navazují v červnu Evropská rada přijala závěry, které se týkají Středomoří a vyzvala komisi a členské státy k přijetí krátkodobých opatření podařilo se nám v mnoha oblastech učinit aktivní kroky a to také uznala um, uh, Rada v říjnu. Například je zde dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí k vytvoření podporného, podporného úřadu Um, a tím jsme vlastně naplnili závěry Evropské rady. Pilotní projekt na Maltě byl zahájen a podílí se na, ním několik, na něm několik členských států. Hluboký, hloubkový dialog je, probíhá s transitními zeměmi a zeměmi e, původu. E, jiným příkladem je například moje návštěva a návštěva e, místo předsedy Barota v Turecku, která proběhla před, před eh, měsícem a kde jsme také pokročili ve vyjednávání readmisní dohody. Na druhé straně zde zůstávají určité výzvy, které jsou našimi dlouhodobými cíly vytvořit udržitelnou situaci, eh, eh, udržitelná řešení v situaci, kdy eh, lidé se uchylují k určitým skutečně zoufalým prostředkům, aby zlepšili své životy. A náš stokholmský program vytvořil proto určitý rámec. Já bych chtěl poděkovat spolupráci s tímto výborem výborem. Myslím si, že vytvoření podpůrného úřadu by bez vaší pomoci nebylo možné ani vytvoření bezvýhazového styku se zeměmi západního eh, Balkánu. Eh, nepodařilo by se nám také asi uzavřít stokholmský eh, program. Děkuji za pozornost a těším se na vaše poznámky. Děkuji panu ministrovi. Myslím si, že zazněl velmi zajímavý projev a velmi zajímavé informace, která se týkají konkrétně například bezvízového styku se zeměmi západního Balkánu a já navrhuji, abychom měli vlastně tři kola diskuse, otázky a vždy vaše odpovědi, protože již zde máme celou řadu kolegů přihlášených do diskuse. Prvním přihlášeným Prvními tři, pan Buzutil, pan Grant a paní Kale. Pan Buzutil, prosím. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Dovolte, abych nejprve vyjádřil svůj obdiv za to, že jste svoji dceru minulý týden vzal na schůzi eh, ministrů. To je, myslím, velice dobrý příklad ehm, toho, jak kvalitně trávit čas s rodinou. I když možná zrovna zasedání eh, rady není to první, co by mě jako napadlo jako příležitost pro trávení času s rodinou, v každém případě, ale vám k tomu blahopřeji. Pokud je obsah vašeho vystoupení, chtěl bych vám především poblahopřát k rozhodnutí, které vy jste prosadil a které se týká zavedení Evropského podporného úřadu pro eh, azylové otázky. To je důležitý výsledek a chci vám k němu poblahopřát. Zároveň ovšem víte, pane ministře, že ten azylový balíček se stává z několika dalších legislativních návrhů a předsednictví možná tak trošku šikovně se vybralo z toho balíčku ty věci, kde eh, se domnívalo správně, jak se ukázalo, bude možné dosáhnout dohody. Takže moje otázka na vás zní, co se stane se zbylými složkami balíčku, se zbylými legislativními návrhy, týkajícími se azylu. Jak se domníváte, že, to bude, že se to bude vyvíjet? Protože můj dojem je takový, že tento balíček není příliš rozsáhlý, eh, příliš eh, složitý pro to, aby bylo možné dosáhnout dohody v nějakém brzkém výhledu. Tolik tedy k azylu a nyní ještě velice stručně ke dvěma dalším věcem. Vy jste se zmínil o solidaritě a také o zahájení pilotního projektu pro interní přesídlení, vnitřní přesídlení. Samozřejmě odděleně o toho jste zmiňovala také externí přesídlení. To je ten e- společný evropský program. Ale pokud o vnitřní přesídlení a pilotní projekt, zdá se mi, že nějakých 6-7 členských zemí ze 27 vyjádřilo zájem o účast na tomto projektu. Domníváte se, že to je dostatečný počet? A konečně, pokud je o otázku spolupráce se třetími zeměmi, zmínil jste se o tom, že jste vykonal velice zajímavou plodnou návštěvu Turecka. Pokud vím, pane ministře, musel jste také jet do Libie. Jaký byl výsledek vašeho pokusu cestovat do této země a jak vnímáte vztahy či další spolupráci s touto zemí v otázkách přistěhovalectví do budoucna. Děkuji. Paní Gertz, děkuji. Já bych se nejprve chtěla připojit ke slovům díku a blahopřání švédskému předsednictví. Myslím, že eh, vaše předsednictví bylo velice zajímavou dobou a bude to platit jistě i pro nadcházející týdny. Já se chci zmínit o režimu bezvízového styku s třemi zeměmi západního Balkánu. Eh, Srbsko, Makedonie, Černá hora. To, byla, to byl velice důležitý výsledek. Vy jste se zmiňoval o tom, že Bosna, Hercegovina a Albánie eh, brzy budou mít eh, také zaveden bezvízový režim. Já se chci zmínit o některých aspektech azylového balíčku. Jedním z nich je solidarita. Eh, v přes, u přesídlení vidíme obrovský rozdíl mezi názorem evropských institucí a názorem členských zemí. A já bych se ráda dotázala, Pokud byste nám mohlo říct něco více o vašich zkušenostech a o tom, jak přemostit tuto propast, jak zblížit názory institucí a členských zemí a jaké byly vaše výsledky při koordinaci těchto snah, pokud je o přesídlení. Jak to tady doposud vypadá, myslím, že to bude jedno z velkých témat do budoucna. Dále pokud je o jednotný azylový postup, tak eh, také vnímáme odlišný přístup úřadů a to výrazně odlišný, pokud je o postupy jednotlivých vnitrostátních úřadů. Takže jak myslíte, že to bude vypadat do budoucna? Jaká je, jak si vaše prognóza pro budoucí období? A další otázka. Státní příslušníci třetích zemí, kteří a, jejich ochrana. Většina těchto lidí vstupuje na naše území nelegálně. Jak můžeme dát těmto lidem možnost eh, požádat o azyl ještě předtím, než budou zařazeni do kategorie nelegálních, nelegálních přistěhovalců? Já si myslím, že to je eh, otázka, o které také musíme hledat nějaké řešení. Děkuji. Paní Gáler. Děkuji. Ke stokholmskému programu já také souhlasím a domnívám se, že byly učiněny některé výborné kroky. Ehm, od té doby, co vzniklo zelení komise, se to skutečně ubírá správným směrem a je tady eh, další plus, tady nová kapitola o migraci a rozvoji. To si myslím, že eh, to je také eh, cesta k naplňování dohod které, a závazků, které už Unie učinila v této věci. Ale také pár kritických slov o těch oblastech, kde stokholmský program nevyhovuje mým přáním. Pokud je o Frontex a readmisní dohody, Eh, běžící jednání například s Tureckem a Libii. Já tady vnímám nedostatečné ošetření požadavku větší transparentnosti těchto jednání. My se vás tady musíme ptát, jak, jak vypadá jednání s Libií. Přece parlament by automaticky měl být informován, také bychom měli mít právo vědět, co konkrétně Frontex dělá, jaká jeho činnost, zatím to nevíme. Ráda bych Věděla větší transparentnost této věci. O stokholmském, v stokholmském programu se o tom e, zatím nehovoří, možná by se to mohlo změnit. Dále, pokud je o spolupráci s třetími zeměmi, ať už jde o rearmisy, nebo když Frontex vstupuje do spolupráce s těmito zeměmi, jde pouze o efektivní navracení nelegálních přistěhovalců, ale například se tam vůbec nezmiňují normy v oblasti lidských práv. No, protože nejde přece jenom o efektivitu, jde také o to, aby migranti, pokud tady je potřebujeme navracet, tak aby v zemích, do kterých je navracíme, byla eh, zajištěna určitá úroveň lidských práv. To platí i pro readmisní dohody. Možná bychom také mohli pomoci se zaváděním systému pomoci v azylové oblasti. Dále máte společný přístup ke třetím zemím, které nespolupracují eh, v rearmistním rámci. Eh, co přesně to znamená? Jaký je ten společný přístup, o který usilujete, zejména pokud je například o Turecko? Znamená to eh, další Znamená to něco pro vyjednávání o přistoupení Turecka, pokud by nedošlo k dohodě o readmisi například. Dále říkáte, že Frontex by měl zlepšit, rozšířit svoji operativní spolupráci se třetími zeměmi. Jste si vědom rozhodnutí parlamentu v jeho usnesení, kde se říká, že Frontex by neměl vyjednávat se třetími zeměmi eh, na vlastní pěst, nebo by se neměl účastnit těchto eh, jednání. Takže co přesně je míněno touto eh, operativní spoluprací? Děkuji. Pane ministře, nyní vás požádám o zareagování na tyto dotazy, než přistoupíme k dalšímu kolu diskuse. Tack så mycket för det. Eh, låt mig få börja då med herr Bosutil. Děkuji vám za tyto otázky. Děkuji panu Bosutilovi za jeho pozitivní slova. To jsem ani nevěděl, že byl takový zájem o moji přítomnost. A to je dobré, je dobré také, že se nám práce daří. Mohu samozřejmě jen zdůraznit, že je důležité, aby veškerá tato činnost pokračovala i po švédském předsednictví, zejména pokud jde o azylový balíček. Snažíme se opírat svůj pohled do budoucna a myslím, že pan Busutil a další členové výboru jsou si velice dobře vědomi toho, že eh, nepanuje schoda mezi všemi, mezi členskými zeměmi a, rado, a komisí a parlamentem ohledně pokračování tohoto balíčku. A bych teď zdůraznil, že azylová problematika, azylový balíček je pokusem přejít na vyšší standard. Ehm, to je, myslím, to hlavní, eh, co bych chtěl říci na vaši poznámku či váš dotaz. Druhá otázka, kterou jste mi položil, se týkala počtu zemí, které jsou připraveny zapojit se do toho projektu agentury nebo úřadu na Maltě. E, samozřejmě je možné bavit se o tom, co je optimální míra účasti, ale myslím si, že můžeme být rádi, že se nám přihlásilo, e, přihlásili ty země a že ten projekt dobře postupuje. Je to myšleno jako pilotní projekt, ve kterém získáme prvotní zkušenosti. S, eh, ehm, interním, s interní té distribuci lidí, eh, kteří požádali o ochranu v Evropské unii. Já budu velice spokojený, až tento pilotní projekt byl dokončen. Pokud je o Libii, já a místo předseda komise Baro jsme byli pozváni na návštěvu do Libie, vykonat tedy jednání s libijskou vládou, pokud je o migrační dohodu s Libií, ale dostali jsme eh, na poslední chvíli sdělení libijských úřadů, když jsme se připravovali na cestu, že ten příslušný ministr onemocněl. Takže uvidíme, jak to bude vypadat do budoucna. Paní Gönc zmiňovala výsový režim. Ano, jsme si vědomi významu této věci a apelujeme na Albánii a Bosnu a Hercegovinu. Vyzvali jsme ty, tyto země, aby se účastnili toho ceremoniálu. Je to také měno jako ukázka dobré vůle ze strany rady a předsednictví. Velice intenzivně jsme na tom pracovali, jsem rád za tu politickou dohodu a samozřejmě uvidíme, co se bude dít dál. Budeme potřebovat také reakci parlamentu v celé řadě otázek. A uvidíme, co, jaké závěry z toho vyvodí ten strategický výbor. Myslím, že teprve poté bude jasné, bude jasný ten koncový výsledek. Dále pokud je o azylový systém, Myslím, že naše předsednictví samo nemůže zvládnout všechna tato témata, ale na straně 55 stokholmského programu eh, pod názvem eh, Přístup k Evropě v globalizovaném světě uvidíte pět bodů, včetně integrovaného řízení vnějších hranic. Já to přečtu anglicky. Posílení kontrol na hranicích by nemělo eh, zabránit eh, hledání ochrany ze strany těch osob, které na ochranu mají nárok a zejména ze strany eh, účastníků zranitelných skupin. V tomto ohledu bude dána priorita mezinárodní ochraně a přijímání nezletilých bez doprovodu. Myslím si, že tím je jasně nastolená cesta vpřed pro Evropskou unii. To je jasné politické prohlášení z naší strany, kdy identifikujeme problém, bereme ho na vědomí a říkáme, že je třeba je řešit. Eh, paní Kele, ke stokholmskému programu děkuji vám za vaše laskavá slova. Vím, že tady, tady proběhla už výměna názoru na toto téma. Nesouhlasil jsem úplně se všemi, ale bylo to zajímavé si to vyslechnout. Jsem ráda, že vítáte náš přístup k migraci a rozvoji. My už se nějaký čas snažíme pracovat nejenom na krátkodobých řešeních v oblasti migrace a úplně s vámi mohu souhlasit. Pokud je o spolupráci a dialog mezi našimi zeměmi a zeměmi v našem bezprostředním sousedství, Mohla bych zmínit nedávný vývoj. Určitě eh, víte, co se děje pokud je kontakty s Tureckem. Vedeme jasnou diskusi s tureckou vládou, ve které zdůrazňujeme význam lidských práv. A zdůrazňujeme to, že Turecko by mělo neustále zohledňovat otázku lidských práv eh, při řešení žádostí o azyl. Také ve stokholmském eh, programu se dotýkáme otázky a zmiňujeme tam eh, lidská práva, jak často je to jen možné, protože jsme si vědomi potřebnosti takového přístupu. Lidská práva jsou oblasti, které musíme přikládat prioritu. Pokud je o společný přístup, Frontex má za úkol zachraňovat lidské životy. A na tom také pracuje. To si myslím, že je třeba zúraznit. Domnívám se, že potřebujeme stejnou míru efektivnosti činnosti Frontexu, Frontexu na vysoké úrovni i do budoucna. A to se žádá koordinaci a konzultaci. Podle mne bude třeba se obírat do budoucna takovýmto způsobem. A tak je to také změněno ve stokholmském programu. Teď jsou tady další kolegové, kteří požádali o slovo. Máme další dvě kola. Paní Wikström, pa, paní Tavariš a paní Alfanu. Paní Wikström, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že se pan eh, ministr opět vrátil na půdu našeho výboru. Byl jste tady již několikrát a měli jsme velmi dobrou diskusi. Jsem velmi eh, ráda za švédské předsednictví a chci poděkovat za práci, kterou jste odvedli. Eh, často jste s námi hovořili, jakož i vaši kolegové. Hovořilo se zde hodně o stokholmském programu, těch diskusí bylo mnoho. Myslím si, že jsou to věci, které se dotýkají občanů a že občané na to reagují pozitivně. Mm, Zešla z toho celá řada dobrých myšlenek a nápadů byla zde jasně vyjádřena vůle posílit práva migrantů a to je jeden z těch pří, eh, příkladů přínosu programu. Myslím si, že stokholmský program ukáže cestu do eh, kupředu eh, a v tom smyslu, že humanitární ohledy by měly být v centru naší strategie. Je zde několik věcí, které je třeba řešit. Je potřeba pracovat zejména s těmi, kteří a proto pro ty, kteří skutečně riskují všechno, včetně svého zdraví, pro, a jenom proto, aby vstoupili do Evropské unie, potřebujeme jejich práva posílit a zajistit jim legální vstup do Evropské unie. Musíme ukázat dobrou vůli, a to jste zmiňoval, pane ministře, dobrou vůli. Ukázka dobré vůle je další krok, který otvírá těmto lidem možnosti, aby mohli navštívit, aby mohli jít na ambasády jedné z členských zemí ve své zemi požádat o azyl a získat legální přístup do systému. Eh, byl byste připraven, pane ministře, učinit to, co navrhuje Amnesty, to znamená velmi štědře vyzvat, eh, vyzvat občany, aby otevřeli, pomohli otevřít vlastní konzuláty a velvyslanectví, aby lidé získali ten eh, právní, tu právní cestu, tu právní možnost po, podat si žádost o azyl. To by byl jeden eh, ze způsobů, jak bychom eh, rozvinuli a posunuli dále tu dobrou vůli, kterou zakládáme stokholmským programem. Chci za to znovu poděkovat. Děkuji. Děkuji. Poprosím kolegy, abyste, aby byli struční, abychom se nedostali do časového skluzu. A nyní pan Tavareš. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, dosti kritický, co se týče eh, evropské politiky imigrace. Já si, si myslím, že pohyb k určité realistické a e, spravedlivé politice migrační, která bere ohled na lidská práva a která trvá na otevření a udržení eh, legálních kanálů migrace. To, za to jsem byl vděčný, že pan ministr hovořil v tomto duchu. Švédské předsednictví by mělo skutečně být pochváleno za práci, kterou odvedlo Eh, kterou odvedl v oblasti asilové politiky. Je tady konkrétní příklad Evropského podpůrného úřadu a mám tady velmi konkrétní otázku k přesídlování, která souvisí právě s tím úřadem. Přesídlování je uh, trvalé řešení pro některé kategorie uprchlíků, zejména pro ty, kteří jsou velmi zranitelní. Nehovoříme zde o neřešitelném eh, problému. Eh, UNHCR hovoří o dvou set tisících eh, takových osob Eh, Spojené státy hovoří o 60 tisících, Kanada, a Austrálie tež eh, vstupují se svým podílem, včetně jako Brazílie, Švédsko. V rámci Evropy má Švédsko eh, tradi- dlouhodobou tradici tohoto přesídlení. A já jako zpravodaj Evropského parlamentu pro program přesídlení to, jsem, to byla moje úloha. Eh, eh, souhlasím s tím, že tady je mnoho důvodů pro dobrý takový program přesídlení, eh, evropský program, tak aby ti, kteří riskují své životy ve svých vlastních zemích, aby nemuseli riskovat je ještě znovu při vstupu do Evropské unie, například na lodích ale jaké jsou kroky k vytvoření tohoto evropského programu? Máme eh, určité rozpočtové položky, které financují ty země, které, nebo které půjdou těm zemím, které nabízejí, že přijmou a usadí uprchlíky, ale zatím tam není mnoho navíc eh, jsou, mohou ty způsoby těch jednotlivých zemích být různé a zatím nemáme nějakou jednotnou, eh, eh, jednotné měřítko kvality, jednotné standardy pro eh, to přesídlení. A já jsem hovořil s kolegy v parlamentu, také se zástupci komise a mm, kladli jsme si otázku, co by měli učinit co by, co, by ty, co by se mělo stát, aby pro nové země byl tento program atraktivní? zdanění. Není to jenom, nejsou to jenom peníze, které budou přiděleny, je to také určitá odbornost, lidské zdroje, ekonomické ohledy. A proto si kladu otázku, zda by neměla vzniknout trvalá jednotka v rámci tého podpůrného úřadu pro azyl, která by se zabývala přesídlováním a která by zajistila výměnu mezi, informací mezi členskými zeměmi, která by zajistily stěla vydání určitých varování, když dojde k někde k humanitárním krizím, Eh, která by zajistila takovou tu první reakci. To je velmi konkrétní eh, otázka, která se týká přesídlení a týká se také, jak jsem říkala, úřadu. Děkuji a paní Alpano. Io volevo chiedere al ministro Bilstrom no? Děkuji. Já bych měla otázku na pana ministra Bilstroma. Už jsem se na to ptala v září, když zde vystupoval v našem výboru, ale tehdy se mi nedostalo odpovědi. Tak eh, bych ráda tu odpověď slyšela nyní. Týká se to rovného zacházení s uchazeči o azyl. Pokud si vzpomínáte, tak některé Eh, členské státy prováděly takové navracení, které bylo skutečně abnormální a ony osoby ani nedostaly možnost si o azyl zažádat. Tyto osoby nebyly eh, vůbec identifikovány a byly vráceny zpět a proto bych se chtěla znovu konkrétně zeptat, zatím jsem nedostala odpověď na svoji otázku. Možná, že tehdy se k tomu rada nedokázala vyjádřit, ale možná, že se mezi tím zjistila nová fakta, nastala nová opatření. Zajímalo by mě, jaký váš názor na toto téma. Před určitým časem jste řekl, že je nutné potírat ilegální migraci. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kdo prchají před tím, že jsou pro následování a kdo prchá před občanskou válkou, protože tam se nejedná o ilegální migraci. Lidé prchají, protože například prchají před válkou, ale i tak, s takovými to osobami by bylo zacházeno jako e, s ilegálními přestěhovalci a byli navráceni. A poslední otázka nebo téma, když last but not least. Někteří kolegové už se také ptali na jednání s Libií, nebo je zmiňovala. A existovalo několik příležitostí, jak prohloubit otázky týkající se Libie. Asi před třemi týdny někteří úředníci švédského předsednictví řekli něco jiného než vy zaznělo, že se jedná, že se uskutečnila nějaká technická jednání, která vedou k tomu, že se pozmění dohody s Libí. Chci se proto zeptat, jak chcete pokračovat ve vztazích eh, s Libí a chcete například zohlednit, že Libie neschválila ženovskou konvenci? a také to, že Libie zatím žádným pozorovatelům OSN neumožnila, aby hovořili s uprchlíky, aby hovořili s lidmi ve vězeních. Je to otázka, na kterou byste měl zareagovat, byť krátce, je to pro mě zásadní. A děkuji, prosím, pane ministře. Děkuji, paní předsedkyně. Tak så mycket ordförande. en gång, jag skulle bara Děkuji ještě jednou za slovo. Omlouvám se za tu krátkou prodlevu, musel jsem něco rychle skonzultovat s kolegou. Paní Wikstrom, ano, je pravda, že migrace je téma, které zajímá občany po celé Evropské unii a stokholmský program je z tohoto důvodu velmi důležitý. Má důležitost pro občany, E, občany EU, jakož i pro ty, kteří přicházejí ze třetích zemích, ale, zemí. Ale když hovoříme o nelegální migraci do EU, je potřeba nacházet tu správnou rovnováhu. To jsem zmiňoval ve své úvodní řeči. Potřebujeme funkční kontroly na hranicích, ale zároveň je třeba zajistit, aby tyto funkční kontroly nebránily lidem vstoupit a požádat o azyl. Čili odkazuji na eh, to, co jsem říkal ve své odpovědi paní Gens a přejdu k další eh, otázce, která se týkala přístupu do, k tomu systému. To není jednoduchá otázka. Musím zdůraznit, že budeme nadále na tomto pracovat, protože to je věc nejenom důležitá sama o sobě, ale je eh, velmi důležité, abychom postupovali skutečně efektivně, abychom byli účinní. Já se domnívám, že je potřeba eh, se podívat na tu dlouhou tradici, kterou měla, má Švédsko se Spojenými státy a jinými zeměmi, a mm, ta tradice nám ukazuje, jak ten systém, nebo na této tradici vidíme, jak ten systém může fungovat. Pokud máme mít dobrý e, systém přesídlování pro všech 27 členských států, pro celou Unii, potřebujeme účast všech člán, států a všechny státy musí nastavit své kvóty. To e, vytvoří dobrý základ, který potřebujeme. Potřebujeme hovořit, aby jak, ta, jak ty kvóty potom rozdělit mezi 100 tisíc osob. To není malý počet osob, to není malý, malá strategická kvóta pokud máme uzavřít ty nejhorší utečenecké tábory, pokud máme pomoci těm, kteří jsou nejzranitelnější, kteří nemají žádné zdroje, kteří nemají možnost odejít z těch míst, kde v současné době přebývají. Budu reagovat jak na pana Tavarise, tak na paní Wikström. Nechci se pouštět do technických detailů, pane Tavaresi, co se týče toho, jak to technicky budeme řešit, jak budeme postupovat. Jsem si jist, že až budeme jednat s parlamentem, až budeme jednat s komisí za španělského předsednictví, tak eh, ty technické detaily přijdou na pořad. Ale nejde zde jenom o spolupráci eh, členských zemí, ale také těch zemí mimo Evropskou unii, Spojené státy, Kanada. Čím více, zemí se toho účastní, tím lépe to eh, skutečně zajistí lepší ochranu těch, kteří ochranu potřebují. Paní eh, Alfano, ano, já si vzpomínám na vaši otázku z minulého jednání. Odpovím stejně. Je třeba rozlišovat mezi úlohami jednotlivých institucí. Je to komise a povinnost komise zajistit, aby ty směrnice, například směrnice o silovém řízení nebo směrnice o um, uh, uh, asilové ochraně, aby tyto směrnice byly uplatňovány. To znamená, že vám musím, paní Alfáno, říci, že musíte tuto otázku položit eh, té správné instituci, to znamená komisi. Na straně 56 Stockholmského programu apelujeme na podpůrný úřad k tomu, aby vytvářel metody k lepší identifikaci těch, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Zejména pokud hovoříme o těch smíšených eh, tocích, a když eh, tam hovoříme také o tom, že je třeba zlepšit spolupráci s Frontexem. Zároveň je třeba zajistit, aby to fungovalo. Eh, co se týče Libie, ten, ty kontakty nebyly na politické úrovni, ale to neznamená, že kontakty nebyly na žádné jiné úrovni. Tady byly kontakty dosti rozsáhlé, eh, například s eh, Ministerstvem pro vnější vztahy při práci na dohodě. Několik posledních let jsme se tomu věnovali, takže těch ehm, kontaktů je zde hodně, jak už i migračních toků z Libie do evropských zemí. Za švédského předsednictví se nám bohužel nepodařilo otevřít politický dialog na té politické úrovni, ale dali jsme libijským uh, úřadům možnost, aby reagovali na naší výzvu, ale bohužel eh, libyský ministr o, o, onemocněl, než jsme s ním mohli eh, hovořit. Nezapomněli jsme na naše závazky, máme kontakty a měli jsme kontakty s Tureckem, stejně jako s Tureckem i s Libí, potřebujeme širší mandát, abychom eh, dosáhli lepších výsledků v oblasti lidských práv. Děkuji. Poslední kolo otázek. Prosím kolegy, aby byli struční paní Hennes Plašet, pan Plentes a pan Blonc. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu ministrovi za jeho úvod a odpovědi. Chci se zeptat, politická dohoda o evropském programu přesídlení znamená i závazek 27 členských států a nejenom princip dobrovolnosti. Tak na tuto otázku chci slyšet konkrétně odpověď. Druhá Eh, věc. Navazuje trochu na to, co si eh, říkal pan Buzutil. Eh, provádíme revizi Eurodaku a revizi Dublinu. V nedávné době komise v, eh, zavedla eh, revizi asilových postupů příslušné směrnice. A myslím si, že tam se říká tedy o ready almost to put forward a new amended proposal. My teď máme trošku problém, protože komise prakticky připravena eh, vystoupit se změněným návrhem, ale jsem proti tomu. No, eh, kde bychom, pokud bychom tady identifikovali, jak se tu páteř, ten základ eh, této věci. Mohli bychom požádat komise, aby vystoupila s novým návrhem. Eh, dalším milníkem rok 2012, co zatím se nic nehýbá, takže by mě zajímal, jaký je váš názor. Děkuji. Děkuji. Já mám dvě konkrétní otázky, které chci položit panu ministrovi. První otázka se týká legální migrace. Vy tvrdíte, že abychom splnili cíle Lisabonské strategie, potřebujeme imigraci. A proto se vás chci zeptat, abyste to podložil argumenty, protože si nedovedu představit, že v Evropě, kde jsou miliony nezaměstnaných, potřebujeme imigraci proto, abychom udrželi pracovní trh. A za druhé, slyšel jsem, jak jste říkal, že Členské státy musí být solidární. Jaký je význam solidarity? Znamená to, že si budou státy pomáhat a ty státy, které mají vnější hranice, eh, získají podporu, co se týče postupů a dozoru, aby ty hranice zůstaly uzavřené, anebo jsou určité, určité kvóty, které přijímají tyto hranič, příhraniční státy a že se množství migrantů může zvýšit i v ostatních zemích nebo státech. Můžete mi přesně vysvětlit, co myslíte tou solidaritou? Děkuji. Děkuji, pan Bronz. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Belström uvedl, že dobře řízená migrace je prospěšná pro všechny. Zajímavé mne, co si myslíš, že by řekli lidé v členských zemí, kteří jsou bez práce, až uvidí ty nově příchozí migranti, jak práci mají? Eh, nebo co by řekli bezdomovci, když uvidí nové eh, migranty nebo žadaté o azyl, kterým dáváme k dispozici domovy? Ehm, tyto chyby mohou, mohou být výrazy dobré vůle nebo štědrosti, ale štědrosti si žádá. štědrost žádá určité oběti, obě ze strany dárce. Ovšem Tyto oběti nebude činit švédské předsednictví nebo europoslanci. Nám se vede dobře, díky, ale tu oběť budou muset učinit naši chudí. Migrace dokonce nesvědčí ani zemím, ze kterých migranti přicházejí. Já vím například o vynikajících pracovnicích ze, v sektoru zdravotnictví v mém městě, kteří jsou doma připraveni na svoji profesi, a což pak nemocní v jejich zemích nepotřebují zdravotní péči. Ve skutečnosti ekonomická migrace ve prospěch, jde k prospěchu jedině globálního kapitalismu, který chce vykořišťovat globální proletariát. Eh, žadatelé o azyl, podle mého názoru, jakmile eh, se dostanou za první bezpečnou zemi, už nejsou žadatelé o azyl, ale ekonomickými migranty na země kouli jako je celá řada zemí, ve kterých se nežije dobře. Já s těmi místními lidmi soucítím, ale Evropa pro ně nemůže být pro všechny domovem. To by Evropa prostě byla přeplněná k prasknutí. Děkuji, prosím, pane Bostreme. Ano, jsem připravena odpovědět na dotazy. Děkuji za slovo. Začnu s otázkou paní Hennis Plašert. Ta se týkala přesídlení. Pokusím se o velkou stručnost, protože to je otázka, kterou se bude dále zabývat ještě španělské předsednictví a určitě budete muset pokračovat v této diskusi se zástupci příštího předsednictví, konkrétně například s ohledem na financování celé věci. Takže budu hovořit pouze stručně. Respektive tím jsem vlastně zareagoval. A nyní na pana Brontese. či Bronce. Hovořil jste o ekonomických přistěhovalcích. Už jsme se na toto téma bavili ve Štrasburku, takže nebudu znovu zacházet do této diskuse. Je třeba také rozlišovat mezi žadateli o azyl a organizovanými toky, kupčení s lidmi, obchodování s lidmi. Pokud o Lisabonskou strategii, potřebujeme migraci pro pokrok v některých sektorech hospodářství. Proto je ve stokholmském programu obsažena kapitola o legálním přistěhovalectví, s tím, že je to kapitola dosti obsáhlá. A jedná se v zásadě o ambici nejenom švédského předsednictví, ale Evropské unie jako celku. Pokud je o členské země a jejich odpovědnost eh, v oblasti solidarity, mohl bych zdůraznit, že Během této dnešní diskuse předsednictví jasně vysvětlilo, co se tím pojmem myslí. Jde jednak o přesídlení, hovoří se o systému či mechanismu přesídlení. Nizozemsko například v této věci eh, se vede velmi úspěšně a sehrálo eh, jak už si průkopnickou vedoucí roli, ale potřebujeme vyváženost mezi pohraničními kontrolami a solidaritou. A zároveň tedy potřebujeme solidaritu případech, kdy se v některých zemích nachází velké počty uprchlíků. Takže potřebujeme tady dosáhnout vyvážené situace a to bude eh, jedním z hlavních úkolů Evropské unie v oblasti azylu v nadcházejících letech. Pane Bosotele, myslím si, že pilotní projekt na Maltě eh, je v této věci také jakousi světluškou na cestě. Pokud je o význam migrace pro Evropskou unii, ano, bez migrantů by EU byla chudší. Doslova byla by méně dynamická, méně připravena dostat výzvám, kterým čelí, ať již jde o výzvy demografické či hospodářské. A chci říci, že ve stokholmském programu uvádíme, jakým způsobem si přejeme organizovat oblast hospodářské migrace hovoříme o potřebě řídicích systémů, o potřebě řízení, které zohlední potřeby v jednotlivých členských zemích. Samozřejmě ta situace v různých členských zemích se liší. Například na severu Švédska máme eh, místní orgány, které by nedokázaly zajistit základní zdravotní péči bez migrantů, bez přistěhovalců. když už jste zmiňoval eh, pracovníky ve zdravotnictví, protože prakticky všechny naše zdravotní sestry například eh, Švédsko opustily. Takže tento sektor, eh, tuto část sektoru zdravotnictví bychom nedokázali zajistit bez přistěhovalců. Také by bylo vnímáno jako pozostatek kolonialismu, kde bychom bránili africkým zdravotním sestrám opouštět své země, a uplatňovat své znalosti jinde a posílat potom peníze domů svým rodinám, rodinám v zemi původu. Takže z vás hovoří jakýsi neokolonialismus a švédské přesnictví se nedomnívá, že takovéto pojetí má budoucnost. Takový tedy není ani přístup stokomského programu. Naopak, my se snažíme zdůrazňovat pozitivní aspekty eh, do přeřízené migrace a jde o přínos jak pro země původu, pro transitní země, tak pro cílové země a je to právě tento ucelený přístup, který doufám oceníte v příslušných kapitolách. Děkuji, pane Belstreme. Děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel, vyslechli jste se naše názory a zodpověděl na naše dotazy. Děkuji vám i za spolupráci v průběhu uplynulých měsíců a blahopřeji vám k úspěchům švédského předsednictví a přeji vám hodně štěstí do vaší budoucí práce. Doufám, že budeme moci pokračovat ve spolupráci v těchto konkrétních oblastech. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám za vynikající spolupráci. Rád bych vám popřál eh, veselé svátky a šťastný nový rok a doufám, že se budeme ještě scházet na různých forech v budoucnosti. Dear colleagues, we continue now with uh, uh Vážení kolegové, budeme nyní pokračovat hlasováním. Ovšem, než přistoupíme k hlasování, musíme schválit zápis z minulé schůze či schůzí. Pokud není námitek, prohlašuji zápis ze schůze z 16. července, 22. července, 29. a 30. září a 5. a 6. října a 12. listopadu 2009 za schválené. Nejsou námitky výborně. A nyní tedy další bod na našem dnešním programu. Hlasování o restriktivních opatřeních zaměřených proti některým osobám a subjektům spojeným se jménem Usama Ben Lábena, al qaidy a Talibanu, pokud je o Zimbabwe, a opatření zaměřených proti některým eh, fyzickým a právnickým osobám eh, s ohledem na situaci v Somálsku. Než budeme hlasovat o návrhu usnesení, chci dát slovo zástupcům právní služby Evropského parlamentu panu Kirenu Bradlemu. Předseda jménem zpravodajů zaslal dopis jak výboru pro právní záležitosti, tak právní služby Evropského parlamentu s dotazem mimo jiné na právní základ pro tři eh, složky či témata, které jsou předmětem usnesení podle Lisabonské smlouvy. Otázka právního základu již byla projednána výborem pro právní záležitosti na jeho schůzi 3. prosince a já nyní dám slovo panu Bradlemu, aby nám poskytl další podrobnosti ohledně této věci. Pane Bradley, máte slovo. Um, Chair, Děkuji, paní předsedkyně. Před několika lety na britské televizi běžel program o životě na Marsu. Eh, byl tam policista, který byl přejet a, a Eh, autem, někdy eh, vzbudil se potom v budoucnosti a nechápal potom některé věci, jakože je ženská ministrině a podobné. A já když si přečtu ty návrhy, tak mně přijde, že, si, že vidím znovu tento eh, život na Marsu. Některé ty věci jsou povědomé, protože jsme si je prožili, ale něco je velmi anachronické. A odpovídá to zvon, jako když si někdo vzpomene na zvonové kalhoty a účesy afro. 215 odstavec 2 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek s, je o informování Evropskému, Evropského parlamentu, což je vlastně krok zpátky od konzultací. Jsou zde tři důvody, proč to takový návrh nemůžeme přijmout na základě článku 215 fungu, uh, smluvy o fungování Evropské unie. Či, týká se to podmínek pro užití tohoto článku a vztahuje se to k totožnosti toho orgánu, který to navrhuje a také k věcnému obsahu toho tohoto návrhu. Za prvé, opatření mohou být založena na tom článku 215, pokud je rozhodnutí přijaté v kapitolou 2 hlavy 5, eh, eh, to znamená, musí to být rozhodnutí k rady, které se týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky, než můžeme použít ten článek 215 a žádné takové rozhodnutí nebylo přijato. To znamená, první podmínka pro aplikaci článku 215 není přijata. Není platná, možná. Co se týče toho návrhu k Zimbabwe podle uh, podle hlavy 5 té před Lisabonské úmluvy, to není to tež jako rozhodnutí podle kapitoly 2. Je to jiný právní nástroj s jinými právními dopady, je přijat a implementován jinými postupy předtím, než Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a má jiné cíle v rámci jiného právního rámce, tak jak se týká té smlouvy o fungování a Evropské unie vůbec. Takže není možné vlastně spojovat před Lisabonské společné stanovisko s rozhodnutím podle kapitoly 2. E, I kdybychom to přijali, je tady ještě druhý důvod, proč nemůžeme přijmout toto podle článku 215. Podle toho ustavení rada může, e, e, může na základě společného návrhu Vysokého zástupce pro zahraniční záležitosti a komise postupovat, ale je to společný návrh a jeho přijetí v té současné situaci by bylo procesně nesprávný, protože tady nemáme ten předpoklad. A třetí důvod, proč nemůžeme použít článek 215, se tý, týká věcného obsahu, který tedy uh, to, co, co obsahuje a to, co neobsahuje. To, co neobsahuje, článek 215 odstavec 3 uvádí, že ta omezující opatření musí mít právní pojistky. A jak tento výbor ví, potom e, můžou vzniknout, v minulosti z toho vznikaly soudní žaloby. Pouze ten návrh, který se týká al qaidy má tyto pojistky, ty druhé dva odkazují na komisi a to není v souladu s článkem 215 podle našeho názoru. Na druhé straně co se týče návrhu al kaidy a Somálie, tady jsou odkazy na rozhodnutí komitologie, z roku 1990. Nemůžeme na toto rozhodnutí odkazovat, protože to pouze implementuje článek 202 smlouvy o Evropské unii, která již byla nahrazena podle nás tedy žádný z těchto návrhů, tak jak je, jak je navrhován, je způsobilý, aby byl přijat podle článku 215. A nyní článku 75 smlouvy o fungování Evropské unie. Co se týče obsahu opatření, které toto ustanovení umožňuje, to říká, parlament a rada společně přijmou, rá, přijmou rámec pro administrativní uh, opatření, která se týkají pohybu kapitálu kapitálu, například eh, ve formě zmrazení financí eh, když si řekneme rámec pro správní opatření, co to může znamenat? To je nová technika v těch našich postupech. Pokud vyjdeme z toho, že administrativní opatření identifikují osoby a organizace a vedou ke zmrazení fondu, musíme vycházet ze základních pravidel, jako je definice, co se myslí fondy, ekonomické zdroje, zmrazení eh, financí a tak dále, abychom měli hmotně právní rozsah nějakého příkazu k zmrazení fondů a musí to také zakazovat jakoukoliv nápomocnou činnost, která k tomu vede, musí zde být upravena výměna informací, odpovědnosti, prováděcí opatření, výměna informací mezi mezi vnitrostátními orgány a komisí a tak dále. Článek 75 je omezen, co se týče jeho cílů, které podle který, které můžeme sledovat na základě opatření podle článku 75. Toto opatření mají směřovat k prevenci a boji proti terorismu a podle našeho názoru návrh Alkoidy eh, 2009 o 187 eh, eh, je tento návrh chce pozměnit eh, nařízení z roku 2002 a když 881 z roku 2002 a toto nařízení má za cíl bojovat s teroristickou aktivitou a to se tím ale nemění v tím návrhem. A co, tím návrhem. A co se týče hmotné právního obsahu, modifikace toho nařízení z roku 2002 nebude nijak měnit jeho charakter, aby se z toho stalo rámcové opatření. Takže kdybychom vycházeli z toho, že ta Al-Qaida je podle článku 75, je to legislativní eh, akt a měli by mít, mělo by zde být lhůta 8 týdnů na reakci, ale ten návrh k Zimbabwe a k Somálsku, které směřují k cíli bojovat proti terorismu. Ten zim, eh, otázka Zimbabwe se týká ohledu na eh, eh, dodržování lidských práv podle mezinárodních standardů a ten somálský návrh se týká je subjektů, které ohrožují mír a stabilitu Somálska. Takže vyjedne, vyjasním jednu drobnost. Podle našeho názoru není možné založit tyto, čl- tyto dva návrhy na, na článku 352 uh, uh, smlouvy o fungování Evropské unie, protože to je obecná úprava či doložka, která umožňuje uh, být použi- je použita, když jiné články není možno použít. Uh, a to v situaci, kdy ta smlouva ne, neumožňuje jiný základ. A my si myslíme, že ta smlouva má ten jiný základ a to v článku 75 nebo 215 eh, v případě návrhu k Somásku a Zimbabvety zatím nebyly použity. Další dvě otázky, které vyplynuly z toho dopisu, není nutné se domnívat, že tady budou dva různé právní základy, nebo si nemyslet, že by byly dva různé právní základy, protože jsou tady různé eh, cíle. Eh, Rada může vždy konzultovat Evropský parlament, pokud si to přeje, ale parlament si tyto konzultance nemůže vynutit. Tato analýza, kterou zde prezentuji, je v souladu s analýzou, kterou přijal uh, právní výbor minulý čtvrtek. Děkuji. Well, uh... Děkujeme, pane Bradley. Doufám, že vás všichni usledovali. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Máme zde devět pozměňovacích návrhů. Uh, Nejprve pozměňovací návrh paní Bosko číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Přijato. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Dva se drželi. Kdo, eh, dva proti, kdo se zdržel. Eh, číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Dva proti, zdrželi se, přijato. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme muset spočítat. Ověříme se to. Máte sebou hlasovací karty? Ne. Tak dobrá, takže ještě jednou zvednutím ruky. Kdo je pro? Bylo to přijato. Okay, it's adopted. Ano, přijato. A nyní poznací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 9, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Děkujeme, kolegové. Nebudeme hlasovat o bodu 6, jak jsem již řekla na začátku schůze. Nyní můžeme přistoupit k bodu 7 našeho pořadu dne. Migrace Schengenského informačního systému SIS 1 plus na druhou generaci Schengenského informačního systému SIS 2. Jde o změnu rozhodnutí a potom také změnu nařízení. První výměna názorů proběhla k této věci 1. prosince. Pan Coelho, náš zpravodaj, nyní bude prezentovat návrh zprávy. Poté požádáme švédské předsednictví a komisi, aby se vyjádřili a samozřejmě všichni poslanci se mohou zúčastnit diskuse. Prosím, vezměte na vědomí, že na tyto zprávy budou dotčeny Lisabonskou smlouvou. Jeden z návrhů komise byl založen na třetím pilíři, jakožto právním základu, takže ten už neplatí a komise tedy je vyzývána, aby nás informovala o svém názoru na dalších krocích, pokud je o tuto část balíčku. A nyní dávám slovo panu Poliovi, našemu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste říkala, nedávno se konala výměna názorů na toto téma. Já zde nyní nechci opakovat argumenty, které jsem tehdy vyslyšel. Chci říci, že parlament si dělá veliké starosti se zdržením, ke kterému dochází v souvislosti s šengenským informačním systémem. A to tež se týká také vízového informačního systému. A Eh, přijali jsme během plenárního zasedání takové usnesení. Na poslední radě JAI bylo také rozhodnuto, že cel eh, že celkové usnesení, které mělo být vzniknout koncem tohoto roku, se odloží, odloží se na příští rok. negativní výsledek u tohoto dokumentu by ovšem vedl k tomu, že se musí eh, rozvázat smlouva s eh, daným eh, podnikem, který zodpovídá za nyní systém a doufám, že nám tedy zde komise bude informovat. Předsedkyně už upozornila, že jsou zde určité návrhy. V prvním případě je to návrh nařízení. Nyní bude nový právní základ, myslím si, že to bude tedy článek 74, ale jinak v podstatě ten návrh zůstává stejný. A ten návrh, který byl původně koncipován pro třetí pilíř, bude nutné předložit znovu a já doufám, že nám komise poskytne k tomu ještě několik příslušných informací. Dovolte mi, abych přistoupil k otázkám obsahovým. Během posledního zasedání jsme nechtěli komisi vystavit žádný biankošek. Řekli jsme, že je důležité stanovit lhůtou, že bez lhůty nebudeme akceptovat žádný návrh. Domnívám se, že parlament musí být nadále zapojen do tohoto dění, protože mm, je spolu zodpovědný, protože je zde postup spolurozhodování, eh, navíc má svou rozpočtovou zodpovědnost. Takže parlament musí být odpovídajícím způsobem informován o tom, jaké testy proběhly, eh, musí podávat svůj souhlas a musí také být Eh, definováno, jaký technický postup zvolit, jaké řešení se našlo. Musíme zde kritizovat eh, řešení, které navrhl Global Management Board. Je to sice dobré řešení, ale je nám líto, že toto řešení nebylo nalezeno již dříve. Chceme si také vyhradit právo na to, abychom uspořádali slyšení před Evropským soudním dvorem o, před, eh, účetním dvorem o této záležitosti. Paní předsedkyně, nyní by byla řada na komisi a na předsedovi šengenské pracovní skupiny, který mezi námi. Děkuji, pan Kolo. Pan Bel- <clears throat> Anders Felho, který je předsedou Šengetské pracovní skupiny. Prosím, máte slovo. Tack för ordförande och eh, eh, god eftermiddag till övriga ledamöter. Eh, Dobrý den, vážení poslanci, vážené poslankyně. Chci nejprve říci, že co se týče předsednictví, tak jsme o tomto tématu jednali od té doby, co byl návrh předložen, a to bylo v září. Podařilo se nám zohlednit odstavec 3 a e, ty problémy, které vyplynuly z nového návrhu, e, což byl problém, který vznikl v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Já jsem četl uh, návrh zprávy parlamentu, pročetl jsem si jej velmi mm, pečlivě a myslím si, že odpovídá diskusi, která probíhala na půdě <clears throat> rady. Uh, Tady je celá řada věcí, která již, která již zmínil pan Coelho. Eh, tento návrh by měl umožnit, aby eh, zde byla určité přechod, aby zde bylo určité přechodné období k tomu novému technickému řešení a rada by ráda viděla, vytvoření eh, toho, toho globálního správního orgánu GPMB, eh, čímž by členské státy měly eh, lepší porozumění, co se týče toho projektu a měly by také lepší dohled nad kvalitou. Diskuse na půdě rady v zásadě byla v tom duchu, že členské státy by též chtěly jasnou lhůtu a ten přechod. A to tež se objevuje také v návrhu zprávy parlamentu, která volá po té, po té lhůtě. E, je tu pár drobností či detailů, které mohu zmínit, které vyplynuly ze zprávy parlamentu. A mezi ty patří rozhodovací proces ve fázi toho přechodu, rozhodovací proces ve fázi přechodu, což je vlastně konečná finální fáze toho projektu, kdy dojde k přechodu z toho stávajícího systému na ten systém budoucí. Podle těch stávajících pravidel, která máme v právní úpravě, tak tam se zdá, že komise je schopna, nebo by měla být schopna, ten rozhodovací proces popsat. Jak jsem řekl, my sdílíme několik myšlenek s parlamentem, máme představu a sdílíme tuto představu o tom, jak by se návrh komise měl vyvíjet tak, aby to bylo pro radu přijatelné. Je to tedy důležitost toho řídícího e, výboru GPMB jsme si vědomi ne, naprosté nezbytnosti toho, aby systém fungoval, dokud nebude nalezeno alter, alternativní řešení. A tady navazuji na to, co řekl pan Kolio, a to je, to jsou závěry eh, rady z pondělka, které se týkají SISu 2. Jak řekl pan Coelho, rada má za to, že ta spoždění, která máme do současné doby v tom projektu SIS 2, že taková spoždění se nesmějí opakovat a ty závěry říkají, že pokud se nám nepodaří udělat ty, te, provést ty testy tak, jak byly naplánovány, to znamená v posledním čtvrtletí, posledním čtvrtletí roku, tak rada se smířila s tím, že tady jsou určité určitý sklus do začátku roku 2010, ale pokud i nadále po tom začátku roku budou technické nedostatky na straně toho dodavatele, pak rada bude prostě mít za to, že ty testy zcela selhaly, že se to že se nepodařila ta testovací fáze. To znamená, v tom instrumentu musí zůstat možnost přejít na nějaká alternativní technická řešení. A to je též vidět ve zprávě parlamentu, kde se hovoří o těch alternativních řešeních a říká se zde, že tato alternativní řešení by měla být taková, aby je bylo možno rychle zavést a zachovat všechny funkce popsané v tom právním nástroji KSISu 2 z roku 2006. Měli bychom dát úřadům i občanům je přístup, umožnit jim přístup ke stejnému systému. To je naprosto zásadní a tato schoda je pozitivní. Již o tom nebudu říkat nic dalšího, ale pouze závěrem chci říci, že v pracovní skupině neplánujeme žádné další schůze za švédského předsednictví budeme velmi detailně informovat nadcházející předsednictví o stanovisku parlamentu a zajistíme také, že parlament bude eh, průběžně informován o tom, co se děje jak na technické úrovni SISu 2, tak na té právní. Děkuji. Děkuji a Nyní si vyslechneme stanovisko komise. Pan Tuderaky, který zastupuje komisi, prosím, aby zareagoval. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu prezentovat podrobnosti ohledně souvislostí a cílů tohoto návrhu, protože toho jsme se dotkli již minulý týden, kdy jsme tady vystoupili s první prezentací. Nejprve bych zareagoval na otázky položené panem Koliem. Pokud je o, to, o ty technické podrobnosti, to už jsem také zdůraznil minulý týden, komise v této věci postupuje velmi otevřeně transparentně. Je pravda, že narážíme na potíže na technické úrovni, také se byly potíže ve smluvní rovině. Myslím si, že místo předseda Pan místopředseda to koncem října ve svém vystoupení v plénu také eh, eh, velice dobře vysvětlil. Kromě toho jsme také poskytli písemnou odpověď na otázky položené během právě tohoto plenárního zasedání panem Kolem a dalšími stihodnými poslanci. Pokud je o samotnou zprávu, nejprve bych rád přivítal konstruktivní přístup zpravodaje v této zprávě. Pokud je o ty navrhované, pokud je o ty formulované návrhy, většina z nich, nebo navrhované formulace, většina z nich je v souhlase s kompromisním textem, o kterém se již zmiňovalo předsednictví, který byl projednán eh, na schůzích eh, k, Schengen, a k šengenskému AKI v, v uplynulých měsících. Nicméně bych rád učinil několik poznámek, které se podle mého týkají toho základního, co je ve zprávě obsaženo. Nejprve datum. Chci říci, že rozhodně nebylo záměrem komise tím, že tam neuvádí žádný konkrétní termín, eh, nějak jaksi se vyhýbat přeskumu ze strany Evropského parlamentu nebo nějak zakrývat ty technické potíže eh, u tohoto projektu. Šlo prostě jen o to, že v této chvíli, vzhledem k tomu, že nemáme jistotu ohledně technického řešení, které eh, bude zvoleno pro SIS-2, pro jeho vstup v provoz. Eh, také jsme spory o právní základ, takže jsme nemohli přijít s žádným eh, rozumným konkrétním termínem, protože zatím máme na stole dva možné technické scénáře. Kromě toho, jak jsme také slyšeli už od zástupce předsednictví, Ehm, my jsme to sice tady projednali v té skupině pro šengenské aky, vzali jsme na vědomí zprávu pana Kolia a existuje zjevně potřeba eh, nějaký termín stanovit. Nicméně musíme se ještě pečlivě zamyslet nad tím, jaké zvolíme řešení, jaké rozhodnutí protože bude to záviset prostě na tom vybraném technickém řešení. To ještě nebylo rozhodnuto. V současné době máme technickou platformu pro rozvoj SIS 2 a tam je termín poslední kvartál 2009. Já si myslím, že bychom toto, tento termín mohli eh, předsunout, o tom se hovoří v té zprávě. Dále za alternativní scénář, to znamená, eh, kdybychom vyšli z platformy SIS 1+, tam je ten odhad, odhad, který nyní máme k dispozici a který byl poskytnut dodavatelem Process 1 Plus. Tam eh, bylo původně uvedeno datum 2012, ale v poslední době to bylo posunuto na rok 2013. Takže vzhledem k této nejistotě jsme doposud zaujímali stanovisko, že určení konkrétního termínu není možné, anebo že by prostě to možná sebou nohlo, neslo potom v budoucnu opět nutnost eh, měnit ten text. Nicméně, a to se také projednávalo ve skupině pro šengenské aky, eh, bereme na vědomí z té zprávy, že také parlament o ten termín velmi stojí, takže jsme připraveni s tím konstruktivně zabývat a hledat eh, optimální řešení pro nějaký konkrétní termín, který by byl v textu uveden. Další věc, kterou chci říci, se týká použité terminologie v samotném pozměňovacím změnovém návrhu a terminologie používané pro SIS-2. Tady ta filozofie, a o tom jsem ta, také hovořila už minulý týden, Filozofie ta změn, toho změnového návrhu je, že SIS-2 je jaksi e, funkční, taková zastřešující e, platforma, je možné zvolit jakékoliv právní řešení, abychom dosáhli tato, těchto funkcí, této funkcionality. E, to je věc, kterou také podporuje pan Kolejo ve své zprávě a my jsme velice rádi za to, že naše názory se shodují. Kromě toho, mimochodem, to bylo také potvrzeno na, schůz, na schůzi k šengenskému AKI. Chtěli bychom na této schůzi poznamenat, že část terminologie eh, v tom návrhu a v doprovodné zprávě je matoucí, protože je tam termín, který se používá k označení toho současného technického řešení, a my bychom se rádi vyhnuli takovéto terminologii, protože eh, termín SIS-2 podle nás by měl být používán až pro to koncové řešení, to, to legislativní, právní řešení, a ne pro tu technickou platformu, která bude nakonec přijata a zvolena. Ale domníváme se, že je jasné, jaký byl záměr zpravodaje, takže jde pouze o doladění té formulace. Poslední věc, na kterou chci upozornit, se týká role Evropského parlamentu v procesu migrace z jednoho systému na druhý. Bude tam o ten okamžik přechodu ze SIS 1 plus na SIS 2, kdy bude tedy SIS 2 uznán za technicky připravený na tento přechod. Z toho, jak my eh, chápeme zprávu, se tam hovoří o tom, že Evropský parlament by měl hrát roli v tomto procesu rozhodování a podle našeho názoru Toto jde proti tomu institucionálnímu rozvržení, které bylo jasně uvedeno v právním základě pro SIS 2. Myslím, že to je článek 55. Kromě toho, tento proces také souvisí s prováděcími pravomocemi komise. Je to technický proces, kde parlament hraje legislativní roli a proto se domníváme, že zde panuje nesoulad mezi tím, co jsme si vyložili tady jako záměr zprávy, možná se mýlíme, že tady žádáte určitou roli pro parlament v tom rozhodovacím procesu, eh, v tom okamžiku, nebo pokud je okamžik přechodu ze SIS 1 na SIS 2. To byly tady body, o kterých jsem zde chtěl zmínit. Ještě jedna věc. Ten aktuální návrh Ten první návrh eh, se zakládal na eh, tom omnibusovém zelení přijatém komisí eh, minulý týden, čili tento návrh stále platí, ten postup běží. Co zatím ještě nebylo vyjasněno v rámci komise, jaký bude přesně postup pro znovu předložení toho nástroje podle třetího pilíře, tedy jak přesně proběhne ta integrace. To je stále ještě předmětem diskusí mezi generálním tajemníkem a e, právními službami. Jakmile budeme mít rozhodnutí v této věci, tak samozřejmě budeme informovat jak radu, tak Evropský parlament. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Todorake. Dva kolegové si přeji vzít slovo. Nejprve dáme slovo, dnes ještě dáme slovo zpravodaji, takže prosím. den, partea grupu SD Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem sociálně demokratické frakce. Sdělím názor pana zpravodaje Kolia. Pokud je o sklus u systému SIS-2, nemůžeme akceptovat to, že neexistuje žádný přesný harmonogram, žádný přesný koncový termín, pokud je o začátek migrace nemůžeme akceptovat požadavky komise. Kromě toho se domnívám, že parlament musí být průběžně informován o výsledcích testů v rámci toho procesu konverze, přechodu. Je třeba, aby ten, kdo získal tuto zakázku, plnil její podmínky. Není možné akceptovat nedostatek transparentnosti vůči parlamentu. A jak jsem už uvedl ve Štrasburku, cíle, pokud je o ochranu údajů, tedy ochranu osobních údajů, musí být splněny od A do Z. Technické podmínky, ty technologie používané v rámci tohoto řešení musí být ty nejvýkonnější. Komise ponese větší odpovědnost, zvýšenou odpovědnost za ochranu osobních údajů a tato odpovědnost platí i pro období provádění testů, ale i po to následné období, až už ten systém bude skutečně v provozu, ať už půjde o SIS-2 nebo jiný systém. Děkuji. Děkuji. Renate Zomr. Ja, vielen Dank. Also die komis- Děkuji. Komise říká, že uvedení konkrétního data pro uvedení do provozu není možné. Já se touto problematikou zabývám nově, ale když se podívám na to, že původně mandát eh, rady platil do konce roku 2006 a potom se to neustále prodlužovalo opožďovalo, tak když nyní slyším, že uvedení jasného data uvedení do provozu není možné, tak to říká mě, která mám technické vzdělání, že vlastně nic nefunguje u nového systému. Protože jinak by to byly jenom drobnosti, které je třeba ošetřit, ale tam asi nefunguje něco zásadního, když po tak dlouhé době eh, po kterou se pracuje na tomto systému, stále ještě eh, není možné říci, kdy bude uveden do provozu. Měli jsme to také v oblasti dopravní techniky. Já jsem deset let působila ve výboru pro eh, dopravu, tam jsme měli ten digitální tachograf a to bylo podobné, to se neustále odkládalo, odkládalo a nyní máme cosi, a co se týče ale významu, to je nesrovnatelná záležitost se, se systémem SIS-2, protože to je velice citlivé téma. To je systém, který musí skutečně fungovat od začátku. Pokud chceme přejít od stávajícího systému na nový systém a to pak má být jediný systém, tak musí být zajištěno, že od A do Z, od rána do večera 24 hodin denně bude fungovat kompletně. A když není slyším, že vlastně ani není možné jasně říci, kdy bude systém uveden do provozu, pak to chápu tak, že můžeme plně spochybnit, zda se vůbec někdy dočkáme tohoto nového systému. A já chápu našeho zpravodaje, že v podstatě tento názor zdí, v principu sdílí. A moje otázka je také trochu namířena na komisi. Chci se zeptat, jak vypadal původní plán projektu. Mohli bychom se na něj jako parlament podívat, protože Lisabonská smlouva nás eh, nyní vlastně zapojila do tohoto projektu pro budoucí období, takže vidět plán projektu, to by bylo dobré, abychom se jim také mohli zabývat. A existují možná i další dokumenty, do kterých bychom mohli nahlédnout. Jak to vypadá s tou transparentností? Kolegové, kteří se tím tématem zabývají očividně už déle, e, kritizovali nedostatečnou transparentnost. Zástupce rady říkal, že rada vítá, že byl zaveden management board, a co dělá tento management board? Má zástupce ze všech členských států, anebo je to pouze taková e, něco, co má alibistickou funkci, kdy pro forma jsou zapojeni zástupci členských států, ale v podstatě se tím transparentnost nezvýší. Musím říci, že mně se celá záležitost jeví jako velice, velice vágní. A musíme se také podívat také třeba na právní akt migrace. Ten se nyní právně zabývá otázkou migrace, ale v podstatě je to další mandát eh, pro rozvoj daného systému. A tento mandát pro ten přechod rada už má velice dlouho, ale říkám si, jak dlouho to prodlužovat, protože nás to každý den stojí peníze. A proto se domnívám, že ten ta myšlenka dát účetnímu dvoru za úkol, aby tento projekt přeskoumal, je skutečně dobrá myšlenka. Protože to také může vnést do záležitosti transparentnost. Myslím si, že nyní panuje eh, taková velká nedůvěra vůči projektu a tak si kladu otázku, zda vůbec musíme tento projekt rozvíjet. Je to dané pouze dodavateli, kteří nejsou schopni ten eh, systém vyvinout a nebo prostě hrají na čas, že čím déle to bude trvat, tím více na tom vydělají. Jak vlastně vypadá smlouva s dodavateli? Je tam například nějaké smluvní penále? Mohli bychom se o tom něco dozvědět? Za to bych byla komisi velice vděčná. Děkuji. Uh, <clears throat> Může komise zareagovat na tyto konkrétní otázky, prosím? Ano, paní předsedkyně, s potěšením. Já je vezmu jednu po druhé. Mám se zaměřit na všechny, anebo jenom na ty, které vzešly od poslední mluvčí. Všechny. Dobrá, dobrá. První věc, která se týkala data, chci to znovu vyjasnit, možná jsem to nebylo jasné, jak jsem to řekl. Není to otázka uh, že my bychom si jako komise nebyli jistí, nechtěli říci datum nebo nebyli schopni říci, ale v současné technickém, v současném technickém řešení máme ten harmonogram, máme technický rozpis a ten nás vede do konce roku 2011. Ale od června tohoto roku po eh, rozhovorech na radě JHA byl vytvořen jakýsi zálohový druhý plán, který se zabýval možným alternativním řešením dosáhnout SISu 2 v případě, že testování současného systému selže jiným, jinou cestou, alternativně. A tudíž vznikla jakási nejistota, jak, kdy bude tedy konec toho projektu. My jsme za stávající situace nebo za současné situace věděli, že do konce roku 2011, ale v součas... nyní se to změnilo, protože to technické řešení může být jiné, Eh, bylo to připraveno s jinou společností dodavatelskou a máme jenom odhad od této nové společnosti. Původně říkali 212, nyní říkají 200, pardon, 2012, nyní říkají 2013. Takže když jsme připravovali ty pozměňovací návrhy, řekli jsme si, nebudeme tam dávat žádné datum, ale chceme konstruktivně s parlamentem a radou toto řešit, aby bylo nalezeno řešení, k tomu, jakému si datu směřovat eh, na základě šengenských aky a nebo možná určité datum s možností prodloužení cestou komitologie, tak jak se to objevuje v té zprávě. Transparentnost výsledků testování a té konstrukce, jak to řekl pan Andrew, Eh, podle právního základu máme povinnost informovat o každý šest měsíců o SIS-2 a k tomu dochází. A pokaždé, když zde byl nějaký milník, jak v rámci eh, právního rozhodování na radě nebo testy, které byly klíčové nebo s dodavatelem, tak vždy komise informovala um, předsedu uh, výboru Libe, ale Stalo se to po radě v červnu a stane se to zase po radě minulý týden a navíc jsme informovali ještě písemně a ústně na plenárce koncem října. Připomínám, že na té plenárce, jakož i na, v písemných odpovědích jsme zmiňovali jak ty pokuty, tři, které jsou dnes asi 3 miliony euro vůči tomu dodavateli a e, také peníze, které byly vynaloženy a které byly na ten účel přiděleny. <clears throat> ta informace rozhodně existuje a je poskytována a v budoucnosti, jakmile dojde k nějakému význačnému technickému pokroku či zlomu nebo tomu smluvnímu s tím dodavatelem, tak vždy budeme parlament informovat. Eh, co se týče management boardu GPMB, to je přesně úloha tohoto řídícího výboru, aby členské státy byly eh, více zapojeni do koordinace tohoto projektu. Máme tu osm expertů z členských zemí, kteří se s našimi technickými experty setkávají každý týden a pravidelně sledují vývoj toho projektu. Eh, všechna rozhodnutí přijata za posledních šest měsíců při přípravě toho takzvaného prvního milníku, toho testu, to bylo vždycky za vstupu, to je eh, GP MB a ten, ta, tento orgán se vždycky podílel na přípravě těch klíčových te, milníkových textů. Mají také plný přístup ke smlouvě s dodavatelem a mohou tedy rozhodovat um, s připlném vědomí všech těch smluvních do, dopadů. K účetnímu dvoru a té možnosti tady zmíním jednu věc. Již několikrát nás účetní dvůr navštívil v souvislosti souvislosti s tímto projektem. Naposled minulý týden, tři týdny tomu věnovali a vyhodnocovali ty smluvní postupy. Já jsem si eh, Zároveň ovšem mohu říci, že jsme otevřeni jakémukoliv, jakémukoliv dalšímu přeskumu. Děkuji, pan Coelho, pan zpravodaj, prosím, chtěl byste zakončit tuto debatu? Only, uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já učiním jenom tři poznámky na závěr. Za prvé, pokud je o naši odpovědnost, došlo k velkým skluzům a parlament nenese odpovědnost za žádné časové spoštění a nechceme být, nechceme být odpovědní za žádné další časové spoštění. A proto navrhuji, aby parlament dal svůj souhlas s tím, že bude mandát prodloužen. Ani komise, ani rada, ani radu nemůžeme omluvit. Není naší odpovědnosti, pokud se něco nepovede, pokud dojde k nějakému selhání. My jsme legislativní rámec přijali urychleně již v prvním čtení a domníváme se, že bylo dobré zavést eh, tu řídící radu GPMB, protože tam to umožnilo užší zapojení členských zemí do celého projektu, než tomu bylo na začátku. Můj osobní skromný názor je takový, že kdyby bývalá komise od samého začátku více zapojila členské země a parlament do celého procesu, tak bychom pravděpodobně dnes nebyli v tak obtížné situaci. Druhá věc. Já chápu, proč komise říká, že pokud se přidržíme toho prvotního technického řešení, už máme vlastně to plánování připraveno, celý ten harmonogram, ale pokud toto selže, to technické řešení selže, a to budeme vědět koncem ledna, až budeme mít výsledky z milníku číslo jedna, tak eh, v takovém případě nevíme, kdy bude k dispozici nové řešení. A já bych rád poděkoval zástupci komise když nám vlastně řekl, že nejprve eh, jsme si mysleli, že to bude rok 2012 a není už ten podnik, ten dodavatel hovoří o roku 2013 a nikdo neví, až se odstaneme v lednu, zda ten týž podnik nebude hovořit třeba o termínu 2014 nebo 15, to prostě nikdo neví. A právě proto, že nikdo neví, bychom měli ten termín stanovit. To přece nemůže být nekonečný příběh. Takže bychom měli stanovit nějaký termín a pokud kvůli tomu zvolenému řešení bude potřeba to opět prodloužit, mus, bude muset být znovu konzultován parlament a rada a komise ve vší transparentnosti by nám pak měly odprezentovat tu aktuální situaci, která v té době bude. A moje třetí a poslední poznámka, paní předsedkyně, se týká zapojení parlamentu a jeho role. Tady zazněla poměrně tvrdá slova ohledně kompetencí Evropské komise a Evropského parlamentu. Já nechci přepisovat smlouvy a nechci se ani nějak dotknout výsad komise, pokud je o její výkonné pravomoci, ale Rád bych zdůraznil potřebu většího zapojení parlamentu do celé věci. Máme spolurozhodování, pokud je o právní rámec. Jsme rozpočtový orgán a už se do toho e, investovalo hodně peněz, takže máme právo na více informací a právo být zapojeni do celé migrace. To je tedy, oč parlament žádá a myslím si, že o to žádá zcela odůvodněně. Děkuji, Karlosi. Ještě paní Zomr se hlásí o slovo. Děkuji. Já bych se ještě chtěla něco zeptat pana zpravodaje, pana Koelia. Proč bychom měli stanovit datum jako rok 2013. Zástupce rady řekl, že pokud to do července 2010 nebude fungovat, tak to rada bude považovat za stroskotání. Proč my jako parlament máme stanovit rok 2013? To mi prosím vysvětlete. Děkuji. Karlosi, ano, děkuji za ten dotaz. Ve skutečnosti my žádáme o rok 2011. A pokud by bylo nutné přejít na ten druhý scénář, ten alternativní scénář, pak nemůžeme žádat rok 2011, protože se bude muset vlastně to celé znovu spustit, nebo ne celé znovu spustit, protože ten alternativní scénář počítá se SIS 1+, ale vlastně to bude znamenat téměř, že ty postupy celé běže znovu od začátku. Takže 2011 by nebyl pak rozumný termín. Ale nikdo nás nemůže ujistit, že rok 2013, že v roce 2013 to bude hotovo, ale jak už jsem řekl, parlament potřebuje stanovit nějaký termín a pokud prostě eh, zatím věci nejsou připraveny, tak potom komise a rada s největší, s, s největší mírou transparentnosti se budou muset vrátit do parlamentu a žádat o další prodloužení, další odklad. Děkuji, Karlosi. Navrhovaný, navrhovaná lhuta pro poznací návrhy 18. ledna, tak abychom to mohli ve výboru odhlasovat 4. února 2010. Děkuji vám za vaše přispění do této diskuse, děkuji také komisi a radě. Dalším bodem na našem programu je absolutorium. Máme zde šest návrhů stanovisek, které musíme zvážit a vést k ním diskusy. Rada bych požádala kolegyni Gencovou, aby převzala předsednictví schůze, protože já už vás musím v této fázi opustit a děkuji vám. Vím, že už je pozdě, ale musíme pokračovat. Já budu mít nyní dvoji roli. Eh, paní Gálova zmínila, že naším dalším úkolem je vést společnou rozpravu o rozpočtovém přeskumu, je to pro 2008. Eh, týká se tady institucí, které spadají do pravomoci našeho výboru. Ráda bych vám také poskytla stručný přeskum, eh, přehled eh, za zpravodaje pana Lopez Aguilera, který tu dnes bohužel nemůže být. Eh, jak už jsem řekla, týká se to roku 2008, absolutaria za rok 2008. Já bych ráda stručně schrnula ehm, dvě, respektive situaci u těch institucí a naše naše návrhy. Jednak je to ta Policejní akademie EUD e shledal učednictví zákonným a řádným, ovšem eh, byly tam určité nesrovnalosti u zadávání veřejných zakázek a eh, velký počet porušení příslušných administrativních a finančních pravidel při organizaci kurzů a seminářů. Takže činíme návrh zdůraznit, stejně tak jako v předchozích letech, potřebu toho, aby se akademie přísně držela finančního nařízení a pravidel pro zadání veřejných zakázek, aby zlepšila své finanční řízení a také žádáme komisi, aby podrobně sledovala plnění rozpočtu ze strany Policejní akademie. Další návrh se týká Frontexu, kde Evropský účetní dvůr uvádí, že Eh, výroč, uzávěrka byla, tady učetnictví bylo spolehlivé a ty podkladové transakce byly také zákonné a řádné, což je pozitivní, ale v roce 2008 se rozpočet Frontexu navýšil o 29 milionů eur, tedy o 69 13 eh, milionů vyčleněných prostředků eh, nebylo nevyužito, protože EUD uzavřel, a EUD tedy uzavřel, že agentura nezvládla tak výrazný nárůst svého rozpočtu. Také v systému zadávání a náboru pracovníků u této agentury byly určité problémy. Apelujeme tedy na Frontex, aby nadále zkvalitňoval své finanční řízení, zejména pokud je to navýšení rozpočtu pro léta 2009 a 2010. <coughs> Pokud o zbylé tři instituce, Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti, eh, Evropskou agenturu pro základní práva a Eurojust. Tam eh, bylo několik připomínek k rozpočtovému a finančnímu řízení, ale Evropský účetní dvůr nicméně zdůraznil, že to nedává podklad k učinění výhrad. Myslím si, že to stačí, protože ty nedostatky u těchto zbylých eh, orgánů nebyly tak výrazné. Takže pokud tomu někdo chcete něco připojit, máte slovo a myslím si, že také si potřebujeme stanovit lhutu pro pozměňovací návrhy. Má k tomu někdo něco? Pokud se komise převzít slovo, tak má možnost. Kdo je tady za komisi? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si beru slovo jenom proto, eh, co se týká policejní akademie a chci říci, že komise je bdělá, pokud je o činnost této akademie. Jak víte, tato akademie CEPOL tam došlo tedy nedávno k výměně na dvou řídicích postech, byl to šéf eh, administrativní a šéf eh, programování a také se změnili, vyměnili lidé na úrovni ředitelů, tedy pardon, ředitele a na seznamu kandidátů jsou tři jména. Řídící rada tedy vybere nového ředitele, který by se tam, který už by se měl umovit funkce pravděpodobně v březnu 2010. To znamená, existují podmínky pro to trošku změnit eh, systém. Pokud je o rozpočtové řízení, tak my eh, školíme kolegy z CEPOLu, tak aby byli dobře obeznámeni s veškerými postupy a na leden už jsme si domluvili schůzku jednání, které se bude opět týkat eh, správných eh, postupů. Takže tolik jenom na ukázku toho, s jakou bdělostí přistupujeme k této agentuře. Děkuji. Děkuji za, to, za ty, ty připomínky. To je důležitá informace, co jste právě řekl. Prosím. <laughs> Euh, euh. Ano, jenom stručně, paní předsedkyně. Já do značné míry sdílím stanoviska zpravodaje, zpravodaje. Nicméně chtěla bych zareagovat na dvě věci. Jednak k Frontexu, protože já se domnívám, že je obzvlášť skandální, že ne, se neustále žádají dodatečné prostředky pro Frontex a přitom to vyústňuje v takovou situaci, jako konstatuje zpravodaj. My pravidelně poukazujeme na tuto situaci a mně to připadá opravdu skandální. Moje další poznámka se týká agentury pro základní práva. Spravodaj tady správně upozorňuje na eh, zjištění EUD, ale já se domnívám, že zpravodaj by měl jít ještě o kousek dále v, eh, v tom, jakým způsobem formuluje věci, protože já si myslím, že je naší úlohou eh, se nespokojit pouze s tím, že bereme věci na vědomí, ale musíme neustále požadovat, znovu a znovu žádat, aby pro příští rok měla agentura stanovena, jas, stanoveny jasné cíle a také indikátory výkonnosti, které by byly relevantní a měřitelné, což by nám skutečně mohlo potom eh, umožnit hodnotit její činnost. A ještě chci říci, že jsem si kladla otázku, proč nemáme stanovisko ohledně Europolu, když je vypracováváme k ostatním agenturám. A pak ještě obecnější připomínka – Chci využít eh, této příležitosti a dotknout se tohoto tématu. Chci totiž vyslovit politování nad tím, že příliš mnoho eh, dokumentů zůstává k dispozici pouze v angličtině. Například pokud je o Evropskou agenturu pro základní práva, ta má na starost vztahy s občany a mně se zdá, že pokud má někdo na starost vztahy s občany, měl by se přece snažit, pokud je o vícejazyčnost, Vícejazyčnost v této oblasti by neměla spočívat v tom, respektive měli bychom trvat na tom, pokud chceme, aby se občané identifikovali s Evropou, tak to první, co můžeme udělat a co musíme udělat, je eh, přeložit jim informace o Evropské unii nebo informace, které se týkají. Děkuji, myslím, že Frontex eh, už jsme probírali velice ze široka v plynulých týdnech a doufáme, že dojde ke zlepšení. Ehm, myslím si, že i v návrzích zpravodaje se objevuje jasná kritika. A i v té hodnotící zprávě. Myslím, že se shodneme na tom, že Frontex by měl mít nastaveny jasné cíle, transparentní, měl by to činit efektivně až do posud. Pokud je Europol, Europol v roce 2008 nebyl agenturou společenství. To mi tady našeptává kolegyně, takže proto není zahrnut mezi naše stanoviska. Francouzská verze bude k dispozici v brzké době a mohli bychom si, že termín je 18. prosince. Pokud byste chtěli navrhnout nějaké změny oproti stávajícím návrhům stanovisek. Má ještě někdo něco? Ne, takže děkuji. To znamená, ten termín bude 18.12., to znamená koncem příštího týdne. Ano, těsně před svátky. To je vlastně poslední pracovní den před Vánocemi. Bod různé, to už je jediné, co nám zbývá. A ještě termín příští schůze 11. ledna 2010, což je zase první pracovní den po svátcích. Ještě jednou mnohokrát děkuji za vaši trpělivost, za to, že jste setrvali až do konce schůze. Děkuji mnohokrát.